bych vám rád řekl něco o rozhodnutích, která jsme přijali dneska dopoledne na naší schůzce koordinátorů. Došlo k tomu, že jsme přidělili několik zpráv. Jednak je to komitologie, kterou dostala skupina EFD. Je to pouze naše stanovisko, protože Jury je výborem, který je hlavním výborem v této oblasti. Dále je to studie, nezávislá studie, o které jsme hovořili. To je rovněž Jury ovšem dojde k tomu, že připravíme dopis této oblasti s koordinátory, o tom už jsme hovořili, a další záležitost. Dva návrhy, kterými budeme měnit finanční nařízení. Návrh je to v podstatě takový ten hlavní návrh, kterým přizpůsobujeme záležitosti Lisabonské smlouvě. Je to vnější služba. Paní Inge Kessler se tím bude zabývat, stálo to hodně bodů, všem. Inge je nám samozřejmě velice všem drahá, takže jsme ji to přidělili, tuto oblast. Dále je to změna nařízení, kterým se stanoví finanční nástroje v oblasti rozvojové spolupráce tuto oblast vemou na starou socialisté. Dále jsou, je to zpravodaj pro rozpočet za rok 2010, který se budou věnovat i opravným rozpočtům pro Evropskou komisi. Tím je pan Surian a dále to bude pan Maňka, který se bude zabývat ostatními institucemi a poté je to stanovisko, které máme připravit my, jakožto náš výbor zprávě pro výbor pro zahraniční záležitosti, který se bude věnovat vnější službě, tomu se za chviličku budeme věnovat, o tom si něco řekneme. Socialisté a EPP se budou muset domluvit, socialisté navrhovali pana Gualtieriho, jakož pana Nímska připravila ten, tu zprávu kterou jsme připravili v minulosti, tu první zprávu a poté mm, nám k tomu mohou oba dva zpravodajové něco říci. Zároveň jsme se rozhodli ohledně následující věci. Došlo k velice zajímavé výměně názorů, kterou jsme měli včera, více plodné výměně s panem Levandovským. Předložíme ústní otázku. Ústní otázku s rozpravou a zároveň s usnesením, tak aby tato otázka se dostala na program plenárky v květnu. Pan Reimer BG je naším zpravodajem pro tuto oblast, připraví návrh textu, jednak pokud o ústní otázku a jednak pokud jde o usnesení, tak aby Evropský parlament už nemusel vyčkávat ten velice důležitý moment, o kterém jsme hovořili, který je velice důležitý pro ostatní instituce, tak aby teda předložili i svá stanoviska. Ovšem Evropský parlament bude moci vystoupit se svou politickou, se svým stanoviskem ohledně těch hlavních oblastí, které se dotýkají hlavních směrů naší rozpočtové politiky v následujících letech a především potřeba, potřeba určitého přeskumu v střednědobém období, pokud jde o všechny výzvy, Lisabon a tak dále. My už jsme o tom hovořili včera opravdu rozsáhlý způsob, jsme se dotkli této otázky, čili toto je věc, na které jsme se všichni shodli. Nyní vám navrhuji, milí kolegové, abychom opravdu rovnou se podívali na body, u kterých jsme skončili včera. Ty já už si nyní ani nepamatuju, myslím, že to byla šestka, osmička. Budeme se věnovat vnější službě a poprosíme pana generálního ředitele, aby nám prezentoval velice rychle obsah návrhů Evropské komise. Myslím si, že poté naši zpravodajové pan Gualtieri, paní kolegyně rovněž se budou chtít zapojit do této diskuze, tak abychom se mohli poté věnovat do rozpravě, to znamená v druhé části našeho dnešního setkání. Pane generální ředitele, řediteli máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, protože si myslím, že v záležitosti můžeme opravdu velice jednoduše schrnout. Situace je následující bylo rozhodnuto na politické úrovni, že Evropská služba pro vnější činnost bude službou sui generis. To znamená i komise, i rada s tím souhlasili. Následkem této záležitosti je to, samozřejmě na základě tohoto politického rozhodnutí, to znamená, že tato služba bude autonomní, samostatnou jednotkou z rozpočtového hlediska. To znamená, že tato služba bude, má, bude mít své vlastní administrativní prostředky v rámci našeho rozpočtu k dispozici. Proto jsme museli změnit článek, první článek tohoto finančního nařízení a zároveň tak, abychom tam teda odrazili existenci této služby a aby byla tato služba na seznamu všech našich evropských institucí, které už máme zahrnuty v rámci tohoto prvního článku. To znamená, že pokud jde o finanční nařízení, tato Evropská služba pro vnější činnost představuje samostatnou instituci. Samozřejmě, že to má určité konkrétní následky. Například to, že to bude samostatná instituce, to neznamená, že operační provozní náklady se budou nějak měnit na straně komise, pokud jde o tyto vnější činnosti pouze položky, administrativní položky, tyto prostředky budou přeneseny na tuto službu. Zároveň zde máme zásadní otázku, praktickou otázku, kterou musíme vyřešit v tomto ohledu. Je to otázka role vedoucích jednotlivých delegací. Dovolte, abych vám to vysvětlil. Pokud je o řízení pomoci například třetím zemím v této oblasti, Toto řízení této pomoci můžeme teda vést jedna, která zde z Bruselu, nebo to můžeme decentralizovat na jednotlivé delegace. Ve stávající situaci vedoucí těchto delegací jsou, mají, jsou subdelegováni, to znamená, že je vlastně komise pověřuje těmito aktivitami za komisi. Jakmile ovšem tato vnější služba bude představovat samostatnou jednotku, bude to vlastně instituce, tak poté úředníci, kteří budou pracovat pro tuto vnější činnost, najednou už nebudou úředníky Evropské komise. To znamená, že pokud jde poté um, o jednotlivé pokyny nebo propojení mezi komisí a těmito vedoucími bude přerušeno. To znamená, že poté ta finanční zodpovědnost na jedné straně teda je to komise, která vydává určité pokyny a na druhé straně delegace. Toto propojení bylo přerušeno, čili budeme mít dvě možnosti. Jednak můžeme říci, jelikož v rámci delegací budeme mít ještě stále sekce, které budou zodpovědny za spolupráci a ty samozřejmě tam budou pracovat pracovníci komise, čili tyto sekce pro spolupráci by měly být odpovědny poté za řízení jednotlivých, jednotlivých aktivit v delegacích ve třetích zemích a tak dále. Jediný problém je ten, že vedoucí jednotlivých delegací, to znamená velvyslanci Evropské unie, nebudou mít žádnou možnost, žádnou kontrolu, pokud jde o tuto oblast, pokud jde o práci ve třetích zemích. Velice často se to dotýkalo různých sektorů, sektorů, které byly opravdu zásadní pro reprezentaci rámci Evropské unie ve třetích zemích. Proto jsme se rozhodli pro druhou, druhé řešení. To znamená, že pozměníme tuto situaci, upravíme ji tak, aby vedoucí jednotlivých delegací opětovně byly součásti tohoto řízení komise. To znamená samozřejmě, že i přesto, že to budou úředníci této Evropské služby pro vnější činnost. Právě z tohoto hlediska to byl ten důvod, proč jsme posměnili některé články, články a touto úpravou jsme dosáhli toho, aby Evropská komise mohla právě přicházet s těmito pokyny na základě delegování a zároveň odpovědnosti které se dotýkají řízení těchto jednotlivých vnějších aktivit, budou tímto způsobem respektovány. Čili finanční nařízení bylo upraveno tímto způsobem, tak aby jsme umožnili vedoucím delegací, to znamená, aby tito lidé osobně mohli vydávat, vydávat příkazy na základě příkazu, které obdrží od komise. Tímto způsobem budou opravdu zmocněnými velvyslanci i vůči třetím zemím, bude se teda, budou moci pokrývat i rozvojovou pomoc a všechny záležitosti, které se dotýkají financování. V naší situaci je jasné, že budou odpovědní vůči komisi, a to plně odpovědní, a zároveň tam bude probíhat pravidelný audit, inspekce ze strany komise. To znamená, že Evropská komise bude odpovědná to znamená eh, Evropská komise, Evropský parlament samozřejmě bude zodpovědný i za absolutorium rozpočtu, které budou mít k dispozici jednotlivé delegace pro vnější službu. Čili, vážený pane předsedo, já si myslím, že ty záležitosti jsou opravdu jednoduché, to je opravdu velice stručné, pokud jde o administrativní prostředky pro tuto službu. Dále jsou to konkrétní záležitosti, které se dotýkají provozních náklad, provozních prostředků, vedoucích delegací, mm, pod kontrolou komise. Samozřejmě dále jsou zde určité technické úpravy, které ovšem nejsou až tak důležité a které umožní, aby tato služba fungovala. Nesmíme zapomínat na to, že absolutorium a všechny záležitosti, které se dotýkají absolutoria, budou nadále v platnosti. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, vážený pane generální řediteli a nyní paní Gressler. Mnohokrát děkuji. Je to velice důležitý dokument. Já bych chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli za jeho slova. Kolegové, musí mít na paměti, že se nacházíme ve velice eh, důležité bodě v historii. Dostáváme nové kompetence v důsledku Lisabonské smlouvy a tyto nové kompetence nepřipadají a radě podle Lisabonské smlouvě, smlouvy, ale my jako parlament poprvé získáváme nové a kompetence. Dochází zde k vytvoření nové služby mimo komisi. Jde o to, abychom nestra, nestratili některé důležité aspekty, jako je například transparentnost a jasné rozdělení kompetencí mezi institucemi. To, co nám bylo předloženo, je něco, co mixuje kompetence mezi institucemi a to ve velice důležité oblasti, v oblasti kontroly rozpočtu. Pan generální ředitel představil některé možnosti řešení. Ať už to vyřešíme jak, jakkoliv, bude to špatné, protože celá věc je špatně vymyšlena. Já jsem v pracovním dokumentu se snažila jasně představit dvě možnosti. A to jestli eh, diplomatická služba bude spadat pod komisi nebo bude mimo komisi. Generální ředitelství hovoří o službě svi generis. A takovou tu organizaci je možné představit si také v rámci komise. Napří, příkladem je OLAF. OLAF eh, spadá pod komisi, ale přesto je to služba svi generis, takže možnost služby svi generis existuje také uvnitř komise a zpravodaj z AFETu se tímto tématem také zabýval. Prosím vás, můžete telefonovat jinde. A AFET a AFKO jsou odpovědnými výbory, předložili pracovní dokument, a který je vypracováván také v konzultaci s panem Buskem, předsedou parlamentu. A Hovoří se zde především o zapojení této diplomatické služby do komise. My jsme eh, měli schůzi a dosáhli jsme konsenzu, že bychom chtěli podpořit právě tento model, tedy řešení svý generis uvnitř komise. Já jsem se podívala eh, na to, co bylo předloženo v oblasti rozpočtu a v oblasti eh, služebního řádu, služebního statutu. A bylo by tedy lepší mít tuto organizaci uvnitř komise, nikoli mimo. Spravodajové v ostatních výborech to také chtějí, aby tato služba byla uvnitř komise. A pracovní dokument aby vypadal jinak, pokud by došlo k řešení mimo komisi. A takovéto řešení, že by tento, tato diplomatická služba byla zahrnována do všech problémů. Eh, programů je možné jenom pokud bude součástí komise. Pokud by nebyla součástí komise, narazili bychom na mnohé problémy, také na rozpočtové problémy, o kterých budu hovořit. Můj pracovní dokument hovoří také o historii zahraniční politiky Evropské unie. Jedná se o 280 milionů eur a které doposud zpravodala, zpravovala a, ehm, a e, rada, nebo rada byla za ně odpovědná. A e, výbor pro rozpočtovou kontrolu se a e, velice dlouho a intenzivně zabýval těmito, těmito penězmi. A, a zjistilo se, že zde skutečně dochází k problémům protože rada se dostatečně o tyto prostředky ne starala. Model, který předložila paní Eštnová, stejně tak jako model, který předložila komice, vychází z modelu, který mixuje různé kompetence, směsuje různé kompetence. To ale musíme řešit. Návrh paní Eštnové, aby diplomatická služba byla mimo komisi, tento návrh vede k velkému problému, tedy k problému a směsování kompetencí. A to je velice markantní především v případě delegací, v případě ambasád EU. V návrhu paní Eštnové stojí, že vedoucí delegace a bere instrukce pouze od e, vysoké představitelky. Ale je zde otázka, kdo jakým způsobem předává informace, předává instrukce. Někdy eh, by mohl eh, vedoucí delegace postupovat eh, nějakým způsobem, který by byl proti komisi nebo proti vysoké představitelce. Dochází zde totiž ke konfliktu priorit. A tedy o určitý konflikt zájmu. A já se domnívám, že tato otázka se musí ještě dále přepracovat. Konflikt priorit jasně ukazuje, že zde existuje opravdový problém. Konflikt priorit eh, není řešitelný na úrovni zprávy. A politici jsou zde skutečně eh, vyni. A já eh, vidím v návrhu paní Eštnové potenciál pro budoucí skandály a také potenciál pro špatné využívání prostředků. Máme zde dvě správní organizace, komisy a diplomatickou službu, které budou mít na starost zahraniční otázky. Od roku 1990 a už komisaři eh, nemohou eh, rozhodovat o výdajích. V návrhu paní Eštnové ale stojí, že paní Eštnová může potom sama rozhodovat o výdajích. A takže to znamená, že bude mít více rozpočtových kompetencí než jakýkoliv jiný komisař. A já se domnívám, že tento návrh není příliš vydařený, především pokud se podíváme na situaci vedoucích delegací. A v návrhu je také stanovená hierarchizace a diplomatická služba má připravovat eh, zahraniční a eh, programy. A to představuje také problém, protože jakým způsobem budeme potom my moci zasahovat eh, do programu. A to je samozřejmě otázka, která je pro nás zcela rozhodující. A politika musí být plánována nesmí být řízena spontánními rozhodnutími. Komise zde má čtyři různé úrovně vydávání peněz. A za prvé country allocations, dále country and regional strategic papers, dále eh, national indicative programs a dále roční annual indicative programs. A to jsou tedy ty čtyři úrovně. A ve návrhu paní Eštnové je řečeno to, že u třech těchto úrovní rozhoduje paní Eštnová, jakým způsobem budou peníze využívány. A to znamená, že komise už je jenom určitou správní agenturou. Já si myslím, že něco takového také není v našem zájmu. Další problém, zcela zásadní problém, je následující. My jsme není a pišní na to, že zde máme celý systém odpovědnosti, pokud je o vydávání prostředků. A v diplomatické službě by pracovníci z členských států měli mít stejná práva jako úředníci Evropské unie. To znamená, že by zde došlo k úpravě odpovědnosti za špatné chování nebo za pochybení. A dochází zde k tomu, že zástupci z členských států by měli stejné možnosti jako úředníci, ale omezené povinnosti nebo omezenou odpovědnost. Například, když někdo z pobaltské země nebo z Německa jede do a Koreji. A tento člověk, pokud tady bude z členského státu, bude mít omezenější odpovědnost, než pokud to bude úředník. Já se domnívám, že návrh, který máme na stole, se snaží velice šikovným způsobem obcházet evropské právo a, a představuje velké problémy. Máme na stole a, dokument, který se a, zabývá odpovědností za rozpočet. Výbor pro rozpočtovou kontrolu má zkušenost s tím, jak to vypadá, když OSN vydává naše peníze. My dáváme peníze OSN, poté máme finanční dohodu, a kde se snažíme nějakým způsobem upravit to, abychom věděli, co se s těmito penězi stane. A já si myslím, že my bychom mohli mít podobnou dohodu e, s EAD, abychom měli jasné podmínky pro to, jak peníze budou užívány. Ale já vám řeknu, v každodenní praxi je důležité to, co se děje na místě. A to my nemůžeme kontrolovat. Musíme se spolehat na to, že eh, věci probíhají správným způsobem. A při kombinaci, při směsování a eh, kompetencí, jak je to stanoveno v návrhu, a pokud je o vydávání prostředků, a já se domnívám, že něco takového není dobrá myšlenka. Já jsem se snažila podívat se na obě možnosti, podívat se na to, co pro nás znamenají z hlediska rozpočtu. A bohužel je to první pracovní dokument, který se snaží zabývat a návrhem paní Eštnové. Nebude to poslední dokument a já prosím kolegy, aby se na to podívali, abychom se mysleli nad tím, jak budeme postupovat travail qui pour l'instant n'est disponible d'ailleurs qu'en eh, Děkuji Inge, děkuji mnohokrát. Ten eh, pracovní dokument, který je k dispozici zatím v angličtině, je opravdu pozoruhodný a apeluji na všechny kolegy, aby se ji přečetli. Pan Gualtieri nás chtěl také seznámit se svým pohledem. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu generálnímu řediteli za jeho velice jasnou prezentaci této věci. kde eh, hovořil nejenom o aktualizaci finančního nařízení, o návrhu komise v této věci, ale vlastně nás seznámil eh, s celou strukturou navrhované eh, diplomatické služby. Vlastně tady jde o volbu mezi dvěma nebo o dvě hlavní rozhodnutí. Jednak tato služba bude umístěna mimo komisi, tady bude mít autonomní administrativní správní rozpočet, nicméně provozní výdaje budou spadat pod komisi. A za druhé, šéfové delegací již nebudou úředníky komise, kteří již tady nebudou úředníky komise, budou mít dvojí funkci. což znamená, že to budou eh, subdelegovaní schvalící úředníci eh, zodpovědní komisi. A nyní bych se rád vyjádřil k návrhu paní Gresle. Eh, pardon, ano, k návrhu paní Gresle, která se vyjadřuje k návrhu paní Eštnové. Myslím si, že to, co navrhuje paní Gresle, je rozhodně koherentní a ambiciozní. Ovšem, možná to není zcela realistické z politického a historického hlediska. Není pochyb o tom, že tento komplexní mechanismus, eh, i když vlastně ty hlavní principy jsou eh, jednoduché, tak jak je tady nasměl pan generální ředitel, eh, není pochyb o tom, že tento komplexní mechanismus, který je navrhován, má za cíl sladit politická rozhodnutí, umístit tuto diplomatickou službou mimo komisi eh, a zároveň potřebu zachovat určité eh, výsady komise. Bude to tedy spadat pod finanční řízení komise. A samozřejmě toto vyvolává určité problémy, toto uspořádání. Myslím si, že hlavní problém je tady eh, s kontrolou, s možností kontroly ze strany parlamentu, protože ta samostatná správní struktura, která bude podléhat absolutoriu, eh, tedy respektive já si myslím, že tady nedochází k žádnému omezení pravomocí parlamentu. Já si myslím, že naopak vlastně se tím vnáší do věci eh, více jasnosti. Až budeme provádět kontrolu právě této části rozpočtu. A potom, pokud jde o e, provozní výdaje, které by tedy spadaly pod komisi, tak o těch nebude rozhodovat samotná diplomatická služba, ale e, příslušný komisař či komisařka budou mít na starost finanční programování. Já si myslím, že to je třeba říci ještě jasněji. Nicméně to, co říká paní Gressle, je správné. že totiž ta navrhovaná struktura by nakonec mohla být neefektivní kvůli míšení odpovědností a úkolů. samozřejmě správné, aby parlament šel do jednání s požadavkem eh, více lineárního řešení, ale eh, úkol Vykonávat kontrolu nad rozpočtem je politické povahy, ne pouze rozpočtové. A víme, že existují historické a politické důvody pro to, jak vypadá návrh Rady a komise. Ale to nestačí. Víme, že jsou zde politické důvody. E, Rada vychází z přání členských zemí. A možná my e, e, bychom mohli být tím, kdo vlastně brání komisi před ní samotnou. Jsou zde také určité historické důvody, které souvisí s tím, že se rozvíjí tento nový rozměr evropské politiky, že tedy zahraniční a bezpečnostní politika začíná být vedena na evropské úrovni. To je nový rys v posledních letech. Zatím se to provádí pouze v omezené míře kvůli omezeným zdrojům je patrné, že pokud bychom chtěli pokračovat v tomto vlastně historickém pohybu a tahu a jít směrem evropské bezpečnostní a zahraniční politiky, tak eh, tradiční komunitární uspořádání už není reálné, není realistické. Druhou možností by potom bylo, aby tyto věci zůstaly v rukou členských zemí a aby eh, na úrovni společenství eh, se vedla pouze ta, ty tradiční aspekty zahraniční politiky. Čili jsme na určitém rozcestí, je to opravdu delikátní situace z politického, historického hlediska, to musíme mít na paměti. A myslím si, že je legitimní, abychom žádali, aby tato služba byla, tento útvar byl umístěn v rámci komise. Zároveň si myslím, že je politicky rozumné, abychom se zabývali i dopady a důsledky druhé navrhované struktury, druhé navrhované možnosti. A třeba abychom kladli otázky v souvislosti s finančním nařízením, i když si myslím, že až tolik eh, dotazů technické povahy z toho nevyplývá. Nicméně měli bychom nastolovat i obecnější otázky, které se týkají toho, zda existuje skutečně přání vůle investovat do společné bezpečnostní zahraniční politiky a také do společné bezpečnosti a obrané politiky. A musíme samozřejmě sledovat i rozpočtové dopady a kontrolní pravomoc parlamentu, interinstitucionální dohodu, to, co navrhuje komise pro SBZB v současné době, je neuspokojivé a navíc to nevychází z žádného právního základu, protože vlastně by se tím eh, vzalo parlamentu jeho poslední slovo. Podle Lisabonské smlouvy tato oblast spadá pod spolurozhodování. Takže tady nastává zásadní problém. Jsou zde i další věci, jak vyplynulo z diskuse o finančním nebo vyplývá ze zkusu našem nařízení. Eh, jak máme diskutovat o návrhu, které zatím nemáme v příloze jasně uvedeno, které služby mají být převáděny? Pokud jde o eh, ten poměr jedna třetina jako jedna třetina jako jedna třetině, to eh, neodpovídá skutečnému vážení a mezivládnímu aspektu tohoto útvaru pro vnější činnost. Já si myslím, že tady je celá řada věcí, kterými se musí parlament zabývat. To, co navrhuje paní Gressle, je dobré východisko, ale parlament to musí dále rozpracovat. Musíme se hrát aktivní roli v těchto důležitých jednáních. Děkuji. Děkuji, drahý kolego. Není paní Brandnerová, prosím. Um, ja, herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Já bych ještě jednou poukázala na jednu politickou otázku. Při úkolu Zakládání diplomatické služby je jednou ze součástí a vytvořit eh, tuto službu tedy eh, eh, z části v rámci komise, z části v rámci rady. V současné době máme 15 misí, které jsou politicky nesmírně důležité v zahraničí. Cílem smlouvy je tedy spojit a ty aspekty zahraniční politiky v komisi a v radě to je ten to je ta dvojitá funkce, ale jakým způsobem to spojit? Pro mě je velmi důležité, aby šlo o komunitární metodu, tedy aby nešlo o to, že to, co bylo do posud komunitární, bude předáno do rukou členských států. Naopak, potřebujeme se vydat tím opačným směrem. Ale jak to tedy uděláme? V současné době členské státy už dávno rozhodly, že nechtějí svým dílem přispět. A v roce 2009 a v říjnu 27 členských států rozhodlo, že mise budou v rámci diplomatické služby, ale budou do jisté míry oddělené. A budou zde zaměstnanci členských států a budou přímo pod kontrolou paní Eštnové, nikoli pod kontrolou komise ještě se neví, jestli jste bude generální tajemník odpovědný za tento aparát. Současně ale členské státy by chtěly kontrolovat peníze, prostředky Evropské unie. A já říkám ne. Buď uděláme všechno společně a skutečně to propojíme, anebo si členské státy podrží svoji část, svoji oblast a tato oblast se oddělí od oblasti komise, ale potom není možné jim poskytovat prostředky EU. není eh, možné eh, mít eh, strukturu tak, jak byla do posud, tak, jak to bylo za Solany. A současně tomu tedy se snažit do Evropské diplomatické služby zahrnout pracovníky z členských států, kteří nebudou úředníky EU. A musíme zde skutečně dávat pozor. A pro mě je důležitý především nástroj stability a pokud členské státy chtějí, aby měli zvlášť své oblasti, aby si podrželi svoji nezávislost, potom není možné, aby disponovali těmito prostředky. Podobně je tomu také u prostředků na rozvojové země. A já si myslím, že je problematické říci, že bychom to nyní měli předat diplomatické službě ve chvíli, kdy není ještě jasné, jak bude diplomatická služba e, strukturována. Pokud tyto prostředky nedáme diplomatické službě, potom nebude mít v podstatě co dělat. Ale na druhé straně je nutné zajistit, že zde budou dostatečná pravidla kontroly. A pan Píbalsk k tomu má také co říci. Já si myslím, že je nutné dát pozor na to, aby se zahraniční politika EU nevydala špatným směrem. A já si myslím, že bychom to neměli předávat členským státům, ale spíš se vydali naopak. Goran Ferm. Goran Thank you, sir. Um... Děkuji. Děkuji mnohokrát Inge za vynikající jasnou zprávu, kde jsou jasně nastoleny uh, ty různé možnosti, to je opravdu skvělé. A z teoretického hlediska bych souhlasil s Inge, protože její model, eh, model Olafu by byl eh, jasnější, čařejší než návrh eh, baronky Eštnové. Pokud by řídící výbor stále chtěl vycházet z tohoto jako z, výchozího, z výchozí pozice, tak já bych s tím souhlasil. Inge Gressle také reaguje na to a proti tomu, že návrh baronky Eštnové jakýmsi hybridem, který jsme zatím ještě nikdy nezažili a je proto nepřijatelný. E, nicméně musíme si být vědomi toho politického problému. My nejsme účetníci, nejsme pouze auditoři, jsme také politici a e, musíme chápat politické důvody pro návrh baronky Eštnové. Myslím si, že hlavním důvodem je smlouva. Jde o První řešení tohoto druhu. Vysoká představitelka rady je zároveň místo předsedkyní komise a to navíc v extrémně citlivé politické oblasti. Pojetí Spojených států evropských už není na pořadu dne a proto musíme respektovat skutečnost, že členské země se domnívají, že zahraniční politika vlastně se dotýká jádra, jejich svrchovanosti a nezávislosti. Vlastně definicí svrchovaného státu je vlastní zahraniční politika. Myslím si, že musíme chápat tento problém. Není to tak snadné, že bychom prostě celou věc komu eh, notarizovali. Je to složitější. A myslím si, že i kdybychom začali s vyjednávací pozicí, která by byla radikálnější, tak bychom si měli být vědomi toho, že musíme být otevření vůči eh, základní představě eh, návrhu paní Ešnové, jak nám to vysvětlil italský kolega pan Galtieri. Myslím si, že bychom eh, se také měli stanovit určité meze, co ještě přijatelné a co nikoli. Samozřejmě musíme hájit pravomoci rozpočtového orgánu, rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu, to je velice důležité. Musíme hájit právo na absolutorium, samozřejmě, a nejsem si zcela jist, zda naše pravomoci v oblasti udělování absolutoria by se zlepšily, kdyby tento útvar eh, byl složkou komise, by spadal pod komisi, protože pak bychom vlastně museli eh, řešit i všechny další problémy eh, komise současně s tím, kdyby absolutorem probíhalo odděleně, samostatně, tak by to bylo mnohem viditelnější, podle mého názoru. Tak alespoň to si myslím, a aspoň na tím stojí za to se zamyslet. Dále, myslím si, že jednou mezi je ta intersociální dohoda. Myslím si, že to je třeba zdokonalit. Pan komisař Levandovský nám včera řekl, že v podstatě jenom skopírovali starou dohodu, příslušné odstavce o SBZP a začlenili to do, nové, do nového rámce. Podle Roberta dokonce eh, v některých věcech došlo nikoli k zdokonalení, ale zhoršení oproti Eh, minulému stavu. Já si myslím, že třeba dále rozvíjet interinstitucionální dohodu eh, podle nových podmínek, podle nové situace, tak, aby se vyjasnilo, že Evropský parlament musí mít rozsáhlejší pravomoci nejenom eh, pokud je o všeobecnou rovinu zahraniční politiky a bezpečnostní politiky, ale i jednotlivé mise a musíme také eh, jednat o tom, jak by se mohla lépe promítnout SBZP do rozpočtu. Možná bychom potřebovali více rozpočtových řádků. Asi by bylo ideální mít eh, pro každou misi samostatný rozpočtový řádek. Nevím, zda to je proveditelné, ale určitě, by to znam... ale určitě potřebujeme eh, viditelnější, transparentnější prezentaci a větší vliv nás nás jakožto rozpočtového orgánu na SBZP, než při tom aktuálním stavu, kde máme jenom ty všeobecné rozpočtové položky. Um, pokud by pokud by rada měla tu představu, že ta gentlemanská dohoda se eh, o administrativních výdajích eh, se nevztahuje na eh, tento útvar, tak to byl velký problém. A dále je samotná rozpočtová problematika je velice důležitá. Měli bychom si začít dělat představu o tom, jaké budou náklady na sebe, také za záležitost rozpočtové neutrality já si myslím, že někdo si nemyslí, že je eh, reálné, že by to mohlo být eh, rozpočtově eh, neutrální v rámci rozpočtu EU, ale určitě můžeme hledat úspory v rozpočtech členských zemí, tak abychom kompenzovali to, co se děje na té společné úrovni. Takže toto všechno jsou podle mého věci, které bychom měli prodiskutovat více do detailu. upřímně řečeno, teoreticky principiálně bych mohl souhlasit s Ingeborg, ale myslím si, že asi ten finální výsledek nebude takový. Děkuji, Gerane. Mám tady ještě dva řečníky na seznamu a už musím seznam uzavřít, protože musíme se pustit také do hlasování, které bylo plánováno na 10 hodin původně. Edith Herzog požádala o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už bylo řečeno, vše stalo, co jsem chtěla říci, pane předsedo, takže budu velice stručná. Ať už tomu věříme či ne, většina oblastí, ve které využíváme kontrolu rozpočtu, se využívá pro euroskeptické cíle. Právě proto bychom měli zajistit, aby to bylo vše provedeno řádně, abychom teda do budoucna, řekněme, se nevrátili teda k tomu řešení na straně členských států. Nesmíme zapomínat na politickou prioritu v této oblasti. Měla by to být naše politická priorita skutečně rozpočtové záležitosti musí být vyřešeny od samotného počátku a to řádným způsobem. Máme zde dlouhou historii v našem výboru, která potvrzuje má slova. Právě proto si myslím, že to, co řekla Inge i Goran, to má zásadní význam pro nás, pro všechny. Ovšem, ještě jedna záležitost. Je zásadní, když hovoříme o zaměstnancích, rovněž zaměstnancích, jejich právech, povinnostech, aby vše všechny tyto záležitosti byly provedeny řádně způsobem, když hovoříme teda o těch, kteří jsou zaměstnáni na straně společenství a těch, které zaměstnávají členské státy. Další věci, o kterých budeme hovořit, trvalí zaměstnanci, stáli zaměstnanci mm, nebo na dočasnou dobu a tak dále. Jak víme, tak to ještě vše nebylo zatím vyřešeno, protože řád budeme mít k dispozici samozřejmě až e, za nějakou dobu. Geografické zastoupení tam musí být zohledněno a tak dále. Komise se o tom zmínila. Paní Gressler, to jsou věci, o kterých e, musíme ještě přemýšlet, musí probíhat dialog s radou, protože ten návrh, paní Eštonové, to není její soukromý návrh, to je samozřejmě založeno na realitě, na straně rady, to znamená, že je to nejenom debata, která musí probíhat s ní, ale i s radou jako takovou, je to dialog, který to musí vyřešit a musíme to vyřešit eh, řádným způsobem, protože tyto záležitosti sice se nám mohou stát, jakožto drobné záležitosti, ovšem mohou být zneužity euroskeptiky. Děkuji, děkujeme. Laslo Surian má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Souhlasím. Souhlasím se vším, co bylo řečeno od Edit a od Gorana. To znamená ty věci, o kterých musíme přemýšlet. Ovšem, nezapomínejme na to, že čas běží. Byla zde různá očekávání, k čemu dojde v dubnu a tak dále. A já si myslím, že už nyní zde máme určitý sklus Já jsem se opravdu přečetl už asi po páté Lisabonskou smlouvu a opravdu tam nevidím, nevidí tam žádné návrhy. Žádné návrhy, abychom vytvořili v rámci, abychom mohli vytvořit v rámci Evropské unie nějakou novou instituci. To znamená, pokud nemáme tuto pravomoc, vytvoření nové instituce. Opravdu nevidím důvod, proč bychom měli vytvářet něco takového, co by vlastně mm, bylo něco mezi komisí a mezi novou institucí, v podstatě takový OLAF model, který navrhovala Inge. Ten si myslím, že by byl nejrychlejším a nejlepším řešením, pokud jde o kontroly, rozpočtové dopady a tak dále. Tak a to znamená, víme přesně, jakým způsobem funguje OLAF, to znamená relativní nezávislost, ale zároveň pod plnou kontrolou. Proto si myslím, řekněme nějaký řídící výbor, nebo ať už bychom to nazvali jakoliv, skutečně to si myslím, že bychom měli podpořit, tak aby se tento systém, aby tento systém byl součástí komise, čili ano, můžeme neustále o tom uvažovat, přemýšlet a ještě zase to promyslet ovšem. Nemáme moc času a pokud bychom chtěli teda využít model, který funguje, funguje, vidíme, že takový model existuje, tak bychom měli touto cestou. Děkujeme, Láslo. Samozřejmě, pane generální ředitele a ostatní kolegové, kteří máte nějaké další povinnosti, já vím, pane generální řediteli, že máte něco ještě i v zahraničním výboru a tak dále, takže mm, samozřejmě můžete nás opustit, já vás nevyháním. Ovšem, já využívám i to, že zde máme pana Jean-Luc Dana a ukončili bychom dnešní rozprávu, protože náš kolega v podstatě byl takovým inspirátorem vlastně vytvoření této zvláštní instituce, to znamená tento místo předseda, teda ten, ten post místo předsedy, no je to v podstatě belgická myšlenka. Hm, v podstatě vlastně Belgičani jsou na tom dobře, protože v podstatě vědí, jakým způsobem mohou obě dvě komunity spolupracovat. Zde máme radu a komisi a je to v podstatě systém komunitární, státní nebo teda na národní úrovni, konfederální a federální systém a Belgičani s tím mají opravdu dlouhé zkušenosti. Eh, rozpráva v této oblasti probíhala dlouze, věnovali jsme se i samozřejmě i v rámci konventu této záležitosti, čili opravdu hm, už to bylo devět let, to znamená, že ta, to období to období březosti trvalo 9 let, ne 9 měsíců, ovšem ten výsledek je takový zvláštní a bych mohl říct, že je to v podstatě takový oslík, hm, to sice není nejpoetičtější příklad, ovšem my tomu říkáme tigron ve francouzštině, to znamená že je to v podstatě vlastně jaké skřížení lva a tygra. Je to úžasné zvíře, opravdu úžasné zvíře, ovšem je to sterilní zvíře, které bohužel už nemůže mít žádné další potomky. A myslím si, že pod kontrolou pana Žana Luka Dána, musíme si uvědomit to, co vlastně teda e, představuje tento vysoký představitel, ta vysoká představitelka mm, v souvislosti s touto diplomatickou službou. Toto všechno bude představovat vlastně takovou tu základní první etapu. První etapu, která vlastně vytvoří tu společnou zahraniční politiku, všem neznamená to konečný krok. Je to v podstatě takový pouze přechod. Přesně tak, jako když jsme u amsterdamské smlouvy hovořili o vysokém představiteli, vytvořili jsme místo pana Solany a věděli jsme, že v podstatě mm, Solana nebude mít žádné, žádného následovníka. Ano, řekněme, paní Alštonová pravděpodobně asi bude mít, ovšem ta, ta politická vůle znamenala v tom období určitou politickou etapu, pouze určitý krok a to je velice důležité, abychom si to uvědomili. Protože když hovoříme vlastně v tomto okamžiku o, o tvorbě nebo no, o vytvoření této diplomatické služby, financování, diplomatická, teda mm, demokratická kontrola a tak dále, a tak dále, nesmíme zapomínat na to, že je to pouze určitý krok, který připravuje další etapu, tak abychom opravdu nespomalili ty další etapy, protože budou následovat další kroky. Další kroky to znamená, ti, kteří se tím zabývali v rámci konventu, pro ně to znamenalo, že ta další etapa bude znamenat tu skutečnou společnou politiku, zahraniční bezpečnostní politiku, to znamená určitá koordinace národních politik, to znamená, že na evropské úrovni budeme mít teda společné, společné vedení v rámci Evropské komise. Pokud naše myšlenka zůstane která bude vypadat tímto způsobem, tak je to v podstatě myšlenka většiny nás v parlamentu i našeho výboru. Nejsem si jistý, ovšem myslím si, že v rámci rozprávy to ještě potvrdíme. Pokud teda toho chceme dosáhnout tímto způsobem, musíme zabránit situaci, ve které bychom, řekněme, nyní udělali určité rozhodnutí, rozhodnutí, které by kompromitovalo ty další etapy, ty další stadia. To znamená, že bychom nemělo by docházet k určité dražbě mezi parlamentem a radou, kde rada nám bude říct, ano, čím víc posílíme tuto diplomatickou službu a zástupce této služby, tak tím v podstatě odebereme více pravomocí komisí a to teda bude správně. Ovšem my na parlamentu zase řekněme, čím víc posílíme tuto diplomatickou službu, tím více odebereme pravomocí členským státům. Ano, to je pravda. Ovšem, pokud bychom se podívali na tyto dvě ambice, zjistili bychom, že, nedo, že nebudeme mít pouze jednu, ale budeme mít dokonce dvě komise. Jednu, která bude zodpovědná za vnitřní politiky a druhou, politi- druhou komisi, která bude zodpovědná za vnější aktivity Evropské unie. Možná si to sice to skutečně, kdybychom to přáli dneska, tak to není ta hlavní prvotní eh, myšlenka, protože my jsme chtěli, aby tento vysoký představitel měl dvě pravomoce, v podstatě určitý hybrid určitá otázka, která se zasněla, je otázka toho, že teda vytvoříme tuto diplomatickou službu, že bychom teda mohli vytvořit takovou diplomatickou službu, která by zastupovala dvě pravomoce, nebo měla dvě pravomoce, byl by to určitý hybrid. To znamená, že by to nebylo, nebylo pouze mm, na úrovni komise, na úrovni mm, mezivládní, to znamená, byl by to určitý hybrid, je to komplikované samozřejmě, asi to nebude eh, a není to něco, co by bylo nekonečné, ovšem je to určitá etapa, kterou budeme muset postupně překonat například bývalý eh, premiér, jak už jsem teda o tom hovořil, je to záležitost, kterou, kterou navrhl bývalý premiér belgický. Eh, jak už jsme o tom hovořili, bude mít misi do Izraele, do eh, Palestiny. My nemáme nějakou politiku, pokud jde o tuto oblast, této oblasti. Ovšem naše, naše vlády samozřejmě eh, tam navštěvují jakýmsi nekoordinovaným způsobem tato místa. To znamená, že každý členský stát má určitou politiku vůči Izraeli, vůči Palestině na národní úrovni. Zároveň máme určitého zástupce Evropské unie v rámci kvartetu Dále se máme služby v rámci komise, která se zabývá humanitární pomocí, rozvojovou pomocí, mm, konkrétními politikami, za které jsou zodpovědní. Dále se máme komisaře, který je zodpovědný za eh, obchodní vztahy. Mm, vyjednáme s Izraelem zastoupení Evropské unie v obchodních oblastech, dále zde máme komisaře, který je zodpovědný za výzkum, který vyjednává s Izraelem v této oblasti, tak aby, řekněme, byl Izrael součástí našeho, našeho rámcového výzkumného programu a tak dále. Ovšem toto všechno je koordinováno takovým velice pochybným způsobem. Nemáme zde k dispozici není zde určitá účinnost na evropské úrovni, tak abychom nalezli určité společné řešení této komplikované otázky. Co bychom chtěli, čeho bychom chtěli dosáhnout na základě změny našich smluv, tak aby vysoká představitelka byla schopna předložit určitou společnou politiku v zastoupení 27, jakmile se dohodnou tyto, samozřejmě pokud by se nedohodli stát, tak nemůžeme ničeho dosáhnout, všem jakmile se dohodnou, tak aby ona teda byla určitým šéfem, určitým vedoucím tohoto orchestru, tak aby všechny ty diplomacie všech států, ale zároveň všechny služby na straně Evropské komise, které mají určité vztahy s Izraelem, s Palestinou, aby společným směrem mm, dosáhli určitých aktivit a tak dále. To znamená, pokud, řekněme, Izraelci nebudou mm, respektovat určité záležitosti v rámci mírového plánu, tak bychom s nimi mohli přerušit obchodní vztahy a tak dále. Zároveň, kdyby tomu došlo ze, z palestinské strany, tak samozřejmě bychom mohli přerušit rozvojovou pomoc s, s, s palestinskou samozprávou a tak dále. Abychom to mohli udělat nejenom na straně Evropské komise, ale i na straně teda všech členských států tento krok. Čili zda jsme schopni vytvořit, zrealizovat určitý systém, politický systém, diplomatický systém, který by mohl skutečným způsobem umožnit Evropské unii stát se skutečným aktérem na mezinárodní scéně v těchto zásadních otázkách, které hrají zásadní roli v obraně našich hodnot, v, v naší ochraně a obraně, nebo naopak zde budeme mít určité duplikace a překrývání a tak dále, tak znamená ta nedostatečná situace, která přetrvá v současnosti. Pokud Ovšem nebudeme schopni toho dosáhnout, kdo bude demokratický způsobem, nebo kdo bude provádět demokratickou kontrolu, nebo jakým způsobem, kde bude probíhat tato kontrola. Samozřejmě, že je důležité, aby kontrola vycházela od nás, Evropského parlamentu, nejenom samozřejmě od nás, ale i národní parlamenty. Je velice důležité, abychom zde měli určitý model, do kterého by se mohli zapojit národní parlamenty, protože jsou to vlastně záležitosti, do kterých se zapojujeme na národní úrovni, ale i komunitární úrovni. Pokud budeme muset reagovat v Darfuru, budeme muset mít k dispozici modré přilby, pod mandátem OSN například, nebo teda jinými mezinárodními organizacemi a zároveň civilní záležitosti, které bude financovat Evropská komise. Ovšem, kdo bude kontrolovat všechny tyto aktivity, to znamená tyto koordinované aktivity, je velice důležité, aby to byl právě Evropský parlament. To je ta naše politická vůle. Musíme nalézt určitý prostředek, který by nám umožnil to přetavit do textu, do, do statutu, do samotného vytvoření této služby, do finančního nařízení, absolut, záležitosti spojené s absolutem a tak dále. Žánluku, já už jsem se o tobě zmínil. Chceš ještě chviličku? Já bych jenom přidal eh, eh, ta historická pravda se je taková, že první návrh to združení dvou funkcí vlastně vzešel z konventu, komise potom převzala tuto myšlenku a, a za druhé to, co jsi popsal jako určitou etapu eh, v budování eh, společné zahraniční politiky, to je naprosto správné. Eh, je to typický příklad toho, co se pravidelně v Evropě děje, a totiž, že tomu dáme název společná zahraniční politika, dáme takový název něčemu, co, co neexistuje a co ještě 20-30 let existovat nebude. A, a musí mezi tím proběhnout určitá, určité mezifáze. Myslím, že jste to správně umyslel, v které fázi nyní jsme. Jedinou věc, kterou bych tomu dodal, pokud o ten útvar pro vnější činnost, podle mého jeho eh, význam je v tom, že společná bezpečnostní, eh, společná zahraniční politika by už neměla být pouze řízením krizí. Eh, Evropa nemá vnější službu, nemá diplomatickou službu a to znamená, že na krize reaguje Eh, zatímco tato, tento nový útvar musí vypracovávat, předem připravovat politiky a také parlament se měl snažit přispět k tomu, abychom prováděli prevenci krizí. No ale třeba nalézt to řešení pro, pro tuto eh, službu, pro tento útvar. Děkuji. Já navrhuji, abychom uzavřeli tuto velmi zajímavou výměnu názoru. Určitě se k tomu ještě budeme mít příležitost vrátit. A nyní tedy přistoupíme k hlasování. U bodu 15, eh, už jsem před chvílí říkal, ještě nemáme text takže hlasování bude moci proběhnout až na některé z příštích schůzí. Bod 18. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení. Spravodaj pan Kalfin nám představil svůj návrh včera. Je tam několik poznámcích návrhů. Všichni máte hlasovací seznamy, ano? Všichni jsou připraveni hlasovat? Tout le monde est prêt à voter bien. Všichni jsou připraveni. Takže zpráva pana Kalfina, respektive návrh stanoviska pana Kalfina. Nejprve bod odůvodnění C. Ústní poznací návrh číslo 1 pana Kalfina. Chcete ji přečíst, pane Kalfine? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych jenom navrhoval vložit tam slovo currently před limited. Čili zatímco v současné době je to omezeno na 1% eh, evropského HND a tak dále a tak dále. Dobrá. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji, kdo je proti? Jeden proti, zdrželi se? Přijato. Není. Ústní poznací návrh číslo 2 k odstavci 7. Pane zpravodaj, prosím, nechcete nám to eh, nějak upřesnit? Ano, pane předsedo, ale eh, mohu vás ještě požádat o něco, omlouvám se vám i kolegům. Eh, měli jsme velice málo času na přípravu poznacích návrhů. Já jsem dnes ráno, ještě jsem jednal s kolegy z ALDE, já jsem to dokončoval. A Máme tři zásadní pozměňovací návrhy, které nejsou na seznamu. Pokud dovolíte, abych je přečetl, je to k odstavcům 4, 8 a 9. Takže pokud eh, kolegové souhlasí a pokud eh, dovolíte, eh, předseda ano, prosím, pan Haglon si včera stěžoval na to, že na to bylo málo času a byl by byl rád předložil pozměňovací návrhy, takže prosím, máte slovo bez mikrofonu. promiňte. Než se pustíme do odstavce 7, ještě bych rád přidal větu do odstavce 4. Domnívá se, že vhodné zrevidovat mechanismy konvergent pro konvergenci, pro zajištění konvergence na těch ekonomik a také zvážit možnost vytvoření Evropského měnového fondu. A pak by to pokračovalo among others zabývat se možností navyšování evropské přidané hodnoty. Předseda, ano, to je poznací návrh, který je politicky to důležitý. Kdo je pro tento ústní poznací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Tři jsou proti. Zdrželi se? Přijato. A nyní, pane zpravodaji, dále. Pane předsedo, dále odstavec 7. A já bych navrhoval po slově highlights eh, zdůrazňuje pozitivní, i když velice omezenou eh, ze strany MMF roli evropského rozpočtu. Čili bych tam navrhoval dát very limited by the multiannual financial framework, tedy velice omezenou víceletým finančním rámcem. To je odstavec týkající se Evropského plánu obnovy hospodářství. A na konci ještě bych navrhoval tam připlnit, nicméně lituje, že nedostatek dostatečné eh, koordinace mezi členskými zeměmi eh, hospodářskými a fiskálními politikami v rámci boje proti eh, fiskální krizi a také je třeba zadržet dlouhodobu, zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Počkejte, pane zpravodaj, tak si to rozdělíme na ty dvě věci různé. První ústní poznací návrh odstavci 7, nebo nejprve tady, although limited ačkoliv omezený. Although very limited by the MMF. Tak to si myslím, že není nějak sporné. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se, děkuji. Takže tato část byla přijata. A dále navrhujete vložit tam k tomu ještě připojíte, Nicméně lituje, že je to doplněk k doplňku. Ano, takže já vás poprosím, abyste ten doplněk k doplňku znovu přečetl. Takže celé by to znělo, celý ten závěr dostavce 7 by zněl. Nicméně lituje nedostatek dostatečné koordinace mezi členskými zeměmi, mezi jejich hospodářskými a fiskálními politikami v rámci boje proti hospodářské a finanční krizi a také zajištění dlouhodobé udržitelnosti eh, veřejných financí. Já si myslím, že i to je sotva spochybnitelné. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tři. Zdrželi jste? Jeden. Dobrá. A můžeme nyní, pane zpravodaji, se vrátit k tomu hlasovacímu seznamu. Ještě ne? Dobrá. Takže máte slovo. Děkuji mnohokrát. U odstavce 8, a jsou to tedy opět poznací návrhy, eh, které jsou navrhovány, omlouvám se, na poslední chvíli. U odstavce 8, kde hovoříme o úvěrových agenturách, které by neměly nést výhradní odpovědnost, navrhuji doplnit na vyšet roli Eurostatu eh, při poskytování spolehlivých údajů. Děkuji, kdo je pro? Eurostat. Děkuji, kdo je proti? Jste se jistý, že jste proti, Euro... jistá, že jste proti Eurostatu? Dobrá, zdrželi se? Ano, bylo to přijato. Pane zpravodaj, prosím. Bez mikrofonu. Poté u odstavce 9 eh, můj návrh zní nahradit slova convert excessive, tady jde o úspory, eh, slovy stimulate the direction of savings, eh, tedy stimulovat směr úspor. Čili znělo by to. V tomto ohledu podpore úsilí stimulovat úsilí v oblasti této politiky. Právě proto jsme to udělali, protože někteří kolegové tvrdili, že je velice obtížné zde hovořit o nějakých, řekněme, výjimečných úsporách, přemrštěných úsporách a tak dále. Čili my tam nebudeme teda to excessive savings, ale budeme mít stimulovat úspory v této oblasti. Tak to bych to navrhoval. Dobře, říká pan předseda. Kdo, na, kdo souhlasí s tímto návrhem, pana zpravodaje? Děkuji vám, je někdo proti? Děkuji, zdržel se někdo. Tak to jsme rovněž schválili. A nyní, ano, to znamená, že teda budeme stimulovat tyto úspory. Mohli bychom se nyní, ptá se pán předseda, vrátit opět k našemu. To znamená všechna, všechna teda vaše, už jsme teda přijali, ano. To znamená, že návrhy pana Stolojana teda nám vypadly, nebo jak to vypadá nyní. Bohužel pan zpravodaj bez mikrofonu. Znamená, jak to vypadá teda s tím kompromisním návrhem. Kompromisní návrh. Kdo s, Ačko, kdo s tím souhlasí, kdo je proti. Děkuji vám, zdržel se někdo. Schválili jsme to. To znamená, jednička Stolojan vypadla a nyní je to Bčko. Kompromis B, kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se. Tři. A nyní vítáme Helgu mezi námi. Jsme nesmírně rádi, že jsi mezi námi. Helga, no jak jsi si zacedolkou paní Grantner, tak to budeme muset nějak vyřešit. Ovšem, my tě známe, tak to není problém. Čili to jsme schválili. Nyní dvojka. Pan Stolojan, ten nám vypadl trojka. To si myslím, že tam budeme muset asi hlasovat, že? Ano. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? tak to budeme muset spočítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ah oui, Damien 15. Qui est contre Kdo je proti? 17, to znamená, že jsme to zamítli. To bylo 17 proti 15 a konečné hlasování. Kdo je pro celý tento návrh upravené formě, kdo je proti? Děkuji vám. Zdržel se někdo? Jeden. Děkuji, přijali jsme to. A blahopřejeme našemu zpravodaji. Nyní, promiňte. A ještě se nám hlásí pan Sorian. Děkuji, pane předsedo pouze technická záležitost. Já jsem nesmírně rád, že, jako, že náš výbor je takový flexibilní a hlasovali jsme o těch ústních návrzích. Ovšem myslím si, že příště v rámci rozprávy bychom mohli mít něco na papíře, protože po této rozhodnutí si myslím, že bude kvalitnější a mnohem lépe vyvážené, proto jenom teda do budoucna jsem chtěl poprosit o tuto změnu. Děkuji, milý kolego. Jistě máte pravdu. Jistě máte pravdu, pan, samozřejmě já jsem vždycky zodpovědný za tuto záležitost, proto se budu snažit, aby se to do budoucna už nestalo. Rád bych ovšem ale zdůraznil to, že náš pan zpravodaj nám navrhoval tyto pozměňovací návrhy, které si myslím už byly předjednány a byly dostatečně jasné. Myslím si, že mm, nebylo obtížné dosáhnout konsenzu, ovšem máte pravdu, tyto pracovní podmínky nejsou akceptovatelné. A nyní dvacítka pan Maňka, který zde bude navrhovat určité finanční převody. Čili ten první převod, který se dotýká ombudsmana. Děkuji, pan předseda, budem velmi stručný. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Ombudsman požádal o změnu organizačního pořádku. Všechny změny, které nám předložil, odpovídají finančnímu nařízení, to znamená, že zde není problém. Celkové množství míst na rok 2010 se nemění. Z té změny z pozice AST na pozici AD a opačně. Všechny tyto třídy splní, splňují naše požadavky, protože se jedná o nízké posty 8, 5, 7, 6. To znamená, že nepodléhají specifickým podmínkám, a kterým podléhají třídy AD 14, 15 a 16. Takže zde není žádný problém a doporučuji odsouhlasit tento převod. Merci bien. Donc, qui est en faveur de ce virement? Děkuji vám, kdo je pro tento převod navrhovaný zpravodajem, kdo je proti. Jeden, dva. Někdo se zdržel? Jeden. Schválili jsme to. Dále to je převod, který se dotýká výboru regionu. Pane zpravodaji, máte slovo. Ano, když jsme schvalovali... Ano, když jsme schvalovali rozpočet na rok 2010, došli jsme k závěru, že by bylo užitečné převést odpovědnost za řízení důchodu z interní kompetence výboru regionů na úřad Evropské komise pro administrativu a platby. V této souvislosti na základě požadavku rady, rady jsme při schvalování rozpočtu na rok 2010 dali do rezervy částku 33 500 eur. V březnu tohoto roku bylo přijato rozhodnutí, že od 1. dubna tuto odpovědnost bude vykonávat speciální úřad Evropské komise a komise a výbor regionů si odsouhlasili dohodu o rozsahu této služby. To znamená, že já zde nevidím žádný problém a navrhuji odsouhlasit tento převod 33 500 eur. Děkuji vám, kdo je pro tento převod, který schvaluje i pan zpravodaj. Děkuji vám, kdo je proti. Ano, zdržel se někdo? Schválili jsme to. Děkuji. Děkuji panu Maňkovi. A nyní se dostáváme k bodu číslo 21. K bodu číslo 21. Je to politika v oblasti nemovitosti, ovšem ne celkově. Budeme o tom za chviličku hovořit ještě v rámci zprávy, kterou vypracovala paní Trypel. Ovšem pouze hlasování ohledně konzultace, která se dotýká článku 179, to znamená výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť. Ano? Paní Olmajer má slovo. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Jedná se o TNT, výkonnou agenturu, která byla založena v roce 2006. V současné době by měla agentura fungovat do roku 2015. A to představuje také určité problémy, pokud jde o e, nájem nových budov. A především pokud by agentura měla fungovat déle než do roku 2015. A poté samozřejmě nájemné, a které se platí dnes, by mělo být základem pro budoucí nájemné. A agentura si chce pronajmout novou budovu. Od dubna 2008 a máme omezenou nájemnou smlouvu s Real Estate Group a do května 2010. Výkonná agentura v současné době je v budově, která bude zbourána. Takže si asi umíte představit, v jakých podmínkách výkonná agentura v současné době pracuje plánuje se nájem jedné budovy Espas Rola na šosé de Vávre. Je to budova Insurance Belgium. A když se podíváme na postup, který byl použit, já děkuji komisi za otevřenost, stejně tak jako agentuře, a kteří odpověděli na mé otázky. Přesto zde ale ještě existuje možnost určitého zlepšení, pokud jde o plánování pronájmu budov pro výkonné agentury. A byla, byly použity tři postupy, dva byly přerušeny a teprve při třetím postupu a při eh, zohlednění nových kritérií došlo k rozhodnutí. A první dva postupy byly přerušeny, protože bylo předběžně rozhodnuto, že tři evropské agentury budou mimo evropskou čtvrť, kde bude pronajata jedna budova a kde budou všechny tři agentury. To ale neklaplo, protože agentury nebyly dostatečně konzultovány a e, došlo k některým nedostatkům ty spočítali, spočívaly také v tom, že výkonné agentury byly velmi nové a ještě úplně neznaly své potřeby, které budou mít. A agentury by chtěly být blíže ke komisi, pokud jde o prostor, protože neustále spolupracují s komisí. To se tedy jedná některých agentur, jiné agentury ale nepotřebují být uvnitř Evropské čtvrti. Důvod, proč se jde mimo evropskou čtvrť, je eh, jasný, protože nájmy uvnitř evropské čtvrti jsou nesmírně vysoké. Všechno, co je mimo evropskou čtvrti je samozřejmě levnější. Z tohoto důvodu se komise snaží agentury umistovat také mimo evropskou čtvrť. Jedná se o 4 000 až 5 000 metrů čtverečních, asi pro 120 eh, osob. Tento prostor je možné ještě rozšířit. Jedná se o komplex tří budov, tří administrativních budov. A tyto budovy používá BNB Pariba, tedy budovy A a C, a budova B a bude využívána výkonnou agenturou TENT. E je zde zvláštní vchod, je zde přístup k parkovišti, je to blízko také veřejných dopravních prostředků prostředků, které jezdí ke komisi a zajišťují spojení s komisí. Pokud jde o podmínky smlouvy, budu stručná. Je nutné provést určité práce na budově. Jedná se o změny topení, klimatizace, bezpečnostních opatření a tak dále. Jedna kritická věc se týká celkového postupu komise uděluje zakázky soukromým pronajímatelům za, na, na práce, tedy, které je třeba provést a poté a platí. A pokud máme zde dobu využívání 6 let a pokud je třeba provést práce ve výši 1,3 milionu, potom je to samozřejmě velká zátěž s ohledem na šestiletý pronájem. A to znamená, že první nájem bude vysoko nad průměrným nájmem. Pokud bude agentura využívat tuto budovu, potom se samozřejmě nájem bude odpovídajícím způsobem snižovat a dostane se na rozumnou úroveň. Doba trvání by měla, smlouvy by měla být 6 let, celkové náklady na 6 let dosahují 5,477 milionů eur. Celkové náklady na základní pronájem eh, jsou 4 miliony, náklady na práce jsou asi 1,3 miliony, náklady na úroky a tak dále jsou asi 167 tisíc. Jedná se o, o, o úroky vycházející z toho, že budova je nejdříve, že, že práce tedy jsou nejdříve zaplaceny soukromou, soukromou, soukromým subjektem a poté se peníze splácí. Já bych a chtěla, aby se výbor, aby se výbor uvědomil následující nejasnosti. Hovořilo se o tom, jestli některé budovy, a které mají vliv na rozpočet, by měly být projednávány a v, by měly být předloženy výboru. A bylo rozhodnuto, že nebudou eh, předloženy výboru, ale já bych chtěla poukázat na to, že také výkonné agentury jsou podrobeny kontrole, pokud jde o nájem. Je třeba tedy předkládat informace podle článku 179. Eh, jinak by evropské jinak by výkonné agentury eh, nemohly být v tomto smyslu kontrolovány Evropským parlamentem. Podklady dorazily relativně pozdě Minulý čtvrtek a jsem obdržela detailní odpovědi na své otázky. A měla jsem je tedy k dispozici minulý čtvrtek a hned jsem je poslala ostatním členům výboru, protože jinak by a ani a ostatní kolegové neměli možnost mít tyto informace včas k dispozici. Ačkoliv se vědělo, že budova, kde agentura sídlí, bude muset být zbourána, nebyly podklady předloženy včas. A já si myslím, že to je tedy špatný postup. Z tohoto důvodu žádám komisi, aby v zásadě vyjasnila, kdo je odpovědný v případě budov, v případě pronajímání budov výkonných agentur. Já jsem obdržela otázku, že to dělá komise, ale je možné, že to může také dělat výkonná agentura sama a případně po dohodě s komisí. bylo by dobré, pokud by jasně, bylo vyjasněno, kdo tedy je odpovědný výběrová řízení musí být provedena jednotlivě, protože každá výkonná agentura má samozřejmě odlišné požadavky. Je samozřejmé, že je zde postupovat eh, různým způsobem, ale je třeba, aby tyto postupy byly jasně stanoveny a aby tyto postupy byly transparentní. A tak budeme mít možnost podklady řádným způsobem zhodnotit a také výkonná agentura bude vědět, co může dělat, co nemůže dělat, co je třeba dostat odsouhlaseno a tak dále. Já souhlasím v zásadě s tímto nájmem. Tento nájem je nutný a já bych byla ráda, aby výbor, tedy návrh komise na tomto místě podpořil. Je vous remercie. Euh, Monsieur Manka. Děkuji vám. Pan Maňka ještě bych chtěl vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za mimořádné úsilí při přeskumu této záležitosti. Já jsem měl skutečně možnost eh, s kolegyní spolupracovat a komunikovat. I ten dokument, který jsme dostali před dnešní schůzí, obsahuje odpovědi na 25 otázek. Co nás může uspokojit na tomto místě je, že nájem je nižší než průměrný nájem jiných budov, které vlastní komise. To je tedy plus. Samozřejmě je třeba se zamyslet nad následující věcí. Je třeba dotáhnout strategii pro nájmu budov u všech institucí. Je nutné reagovat včas, spolupracovat a je třeba mít různé alternativy pro každé řešení. Tak budeme schopni dosáhnout při eh, pronájmu. Důležité je, že ne všechny budovy musí být umístěné v evropské čtvrti nebo v centrálních zónách. Některé budovy nemusí být umístěné v takto lukrativních čtvrtích a tímto způsobem se nám v budoucnu podaří snížit nájmy našich budov. A já jsem a dokumenty prostudoval a navrhuji, abychom podpořili návrh paní zpravodajky. Merci, monsieur Monka. Děkuji vám, pane Maňko, a nyní paní Trupel. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve také poděkovat paní Monice Holmeier za její práci, za dnešní projev a také za politické dopady, které z toho činí. Já bych chtěla poděkovat především za transparentnost a její práce, že nám dala informace týkající se tohoto dokumentu k dispozici. Já si myslím, že to představuje velice dobrou spolupráci mezi jednotlivými poslanci. Chtěla bych zdůraznit, že zásadní body této práce nebo této strategii je, je, že bychom měli mít přehled o celkové strategii budov. Je třeba, abychom měli strategii budov, která nebude střednědobá, ale dlouhodobá. To je rozhodující. Je třeba klást důraz na to, že je nutné nakladat s prostředky odpovídajícím a odpovědným způsobem, že je třeba a vstupovat do smluv jenom pokud jsou tady eh, výhodné a je třeba podívat se na to, jak chceme nakládat s budovami. Eh, důsledky, které paní Holmeier eh, předložila, tedy podporujeme, podporujeme její doporučení a zároveň a chceme odpovídajícím způsobem, odpovědným způsobem přistupovat k dlouhodobé politice budov. Děkuji. Helgo. Čili připomínám, že na základě právě tohoto článku 179 eh, musíme přijmout určité rozhodnutí. To znamená rozhodnutí zda mm, teda dáme zelenou tomuto projektu, pokud jde o tuto výkonnou agenturu pro transevropskou dopravní síť, nebo zda připravíme stanovisko naše zpravodajka společně s, paní, s panem Maňkou navrhuje abychom nevyužili tohoto práva předložení stanoviska, abychom schválili tento projekt. Kdo souhlasí s návrhem zpravodajky? Děkuji vám. Je někdo proti? Jeden. Zdržel se někdo? Jeden. To znamená, že jsme tímto způsobem rozhodli a schválili to. Nyní to je bod 17. Bod 17 je to stanovisko, které prezentuje paní Helga Trupel. Je to stanovisko, které se dotýká vyřazování bloku 1 a 4 jaderné elektrárny Kozloduj. Máme zde hlasovací seznam. Donc tout le monde a son tableau de vote. Všichni ho máme, všichni máme seznam. Čili začneme návrhem, kompromisním návrhem A. A je to odstavec 1A nový. Kdo je pro? Děkuji vám. Je někdo proti? Jeden. Zdržel se někdo? Jeden. Návrh je přijatý. To znamená, že nám jedna, trojka pětka vypadla. Dále je to kompromisní návrh B, Bčko, stejný odstavec od zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Promiňte. To znamená, ještě zde máme ústní pozměňovací návrh od pana Kalfina, který máte k dispozici, myslím. Ten jsme vám rozdali. To znamená, že je tam ta anglická věta as well as for other political priorities under heading 1A. Kdo je pro tento návrh, včetně tohoto ústního návrhu, kdo je proti? Zdrželi se? dva se zdrželi, to znamená, že jsme ten návrh schválili. A nyní se dostáváme, to znamená jednička, dvojka, trojka, pětka, šestka, ty už jsou tím pádem teda pokryty těmito dvěma kompromisními návrhy. A nyní se dostáváme k sedmičce, opět od pana Kalfina. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Dva se zdrželi, schválili jsme to. To znamená, že to byly odstavce úvodních ustanovení a nyní je to článek 3. Návrh 4 od zpravodajky, kdo je pro? Děkuji vám, je někdo proti? Zdržel se někdo? Dva proti? Děkuji, schválili jsme to. A konečné eh, hlasování o tomto textu v upravené formě, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, jeden byl proti, jeden se zdržel, to znamená, že jsme návrh schválili a blahopřejeme zpravodajce. Nyní se můžeme vrátit k bodu, u kterého proběhne rozprava. To znamená, jsou to záležitosti, které se dotýkají rozpočtu pro rok 2011 Evropského parlamentu. Jsou to předběžné, předběžná etapa paní říkám, Trupel o tom bude hovořit. My už jsme měli takové předhodovací řízení, předhodovací schůzku s Běrem. Já jsem měl tu čest, že jsem tam mohl vystoupit za náš výbor. Snažil jsem se samozřejmě mm, dodržet všechny požadavky zpravodajky. Ovšem samozřejmě zde máme nové určité informace. Paní zpravodajka mm, získala nové, nová data, nové informace a před dvěma dny jsme obdrželi dokument, který jsme požadovali opravdu už velice dlouho, který jsme, na který jsme čekali velice dlouho. Je to takový určitý mm, víceletý plán v oblasti politiky nemovitostí Evropského parlamentu. Paní Duran, která je členkou Běra, velice pozorně sleduje celé toto dosie. Proto bych poprosil Helgu, aby nám řekla něco o stávající situaci, o tom samozřejmě i po těch nových kontaktech s Běrem a tak dále. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, že jste mne zastupoval eh, na poslední schůzce. německy. Nyní budu hovořit německy. Kolegové, kolegyně, a chtěla bych poukázat na východní situaci vyjednávání o rozpočtu na rok 2011. Jedná se o konflikt cílů, který často máme. Na jedné straně jako parlament, podobně jako ostatní instituce, komise a rada, samozřejmě máme zájem na tom, abychom zajistili vlastní pracovní schopnost, abychom je mohli optimalizovat. A to znamená nárůst většinou rozpočtu a nárůst pracovních míst. Současně víme, a jako lidé odpovědní za rozpočet, že prostředky, které jsou k dispozici, jsou vždycky omezené. V politickém životě je to vždy problematické, ale to je otázka, se kterou musíme vždy eh, se nějak vyrovnat. Je třeba, abychom nalezli nějakou rozumnou politickou rovnováhu. S ohledem na finanční a politickou a hospodářskou krizi bych chtěla poukázat na situaci v Řecku a na velice vypjatou rozpočtovou situaci v mnoha dalších členských státech. Je třeba nalézt eh, dobrou rovnováhu. Eh, pokud je o to, co si myslíme, že v roce 2011 eh, budeme muset řešit. Čeká nás mnoho velkých výzev a úkolů, ale přesto je třeba si uvědomit, že musíme zůstat nohama na zemi a je třeba nalézt určitý dobrý mix eh, mezi tím, eh, co tedy eh, potřebujeme, abychom mohli plnit svoji práci, ale zároveň ukázat, že chápeme celkovou hospodářskou situaci. V posledních týdnech jsme často hovořili o těchto 20% pro rozpočet parlamentu a o dohodě z roku 1988. Hovořili jsme o tom, zda je třeba toto dodržet a jakým způsobem, v jaké formě. Já jsem vždy zdůrazňovala, že těchto 20% pro mě není nic zcela zásadního. Není to něco, co by nebylo možné za žádnou cenu překročit. Přesto ale je jasné, že je třeba, aby zde existovaly, horní eh, limity pro překročení této meze a já si myslím, že je třeba zde postupovat rozumně eh, ve spolupráci s komisí, s radou a také eh, s veřejností. Je třeba, abychom nebyli oportunističtí, ale je třeba, abychom se snažili nalézt rozumný kompromis především v této Eh, době, kdy je třeba tady podívat se na rozpočet institucí. Dostali jsme předběžný návrh od vedení parlamentu, kde se hovoří o 20,46%. Eh, a to představuje eh, zvýšení, jenom mírné zvýšení, žádná celá 5% oproti rozpočtu z předchozího roku. Já se domnívám, že to je e, do značné míry vyrovnané. Já jsem se snažila o to, abychom na jedné straně zajistili pracovní schopnost výboru našich politických skupin a celého parlamentu, ale zároveň jsem se chtěla, jsem chtěla poukázat na to, že i my jsme schopni sami sebe omezovat. To pro mě znamená, jak už jsem řekla, že to číslo 20,46 a zvýšení o 6,5 oproti eh, rozpočtu na rok 2010. Eh, toto zvýšení je příliš vysoké vzhledem k současné situaci a proto je třeba se pokusit o snížení tohoto čísla. Pokud jde o eh, místa, která jsou požadována navíc a pro expertízy, pro účetnictví, vnitřní, vnitřní i vnější expertízy, a také pokud jde o místa, která jsou nutná s ohledem na změny v důsledku Lisabonské smlouvy a v důsledku a práce politických skupin. Já si myslím, že bychom se zde měli omezit na polovinu navrhovaných pracovních míst. Já vím, že to při vyjednávání s Birem nebude jednoduché, ale přesto se domnívám, že zde musíme mít takový přístup, který jasně ukáže, že jsme si vědomi toho, že v současné situaci musíme postupovat opatrně, ale přesto, pokud je o naše zájmy, musíme být odvážní. Pro co ale nejsem? To bych chtěla vysvětlit. My jsme ještě v plénu nerozhodli o tom, jestli v roce 2010 od května budeme mít na každého poslance tisíc eur navíc pro každého poslance. Nyní se navrhuje ze strany Byra, aby druhá tranše představovala 1500 eur pro poslance na asistenty. Dalších 1500 eur. Já si myslím, že s ohledem na současnou situaci to není a, možné. Já si myslím, že v současné době je situace taková, že asistenti, asistenti, které máme v členských státech, dostávají menší plat než asistenti v Bruselu, ale a, a zdá se, že Byro by navrhovalo, že potřebujeme ještě další prostory pro asistenty, pokud by byla odsouhlasena tato druhá tranše. Já si ale myslím, že toto nemůžeme obhájit. Belgické úřady a vyjednávají s parlamentem, pokud jde o budovy, jedná se 85 milionů jedná se o potenciální nákup nové budovy. Já bych se chtěla zeptat, zda se jedná o, za tato částka je pouze pro, na nákup budovy e, či také na provoz. Dostala jsem odpověď, že se jedná pouze o nákup budovy, o nic víc. Já si myslím, že to není správný přístup. Hovořili jsme zde o dlouhodobé politice budov a já si myslím, že není eh, dobré eh, využívat eh, tyto peníze, využít tyto peníze pouze na nákup budov, ale nezamýšlet se nad tím, jak tyto budovy budou provozovány, udržovány. Od něčeho takového bychom se měli distancovat. Znamená to tedy, že v současné době tuto druhou tranši 1500 eur bychom neměli odsouhlasit. Měli bychom postupovat také opatrně, pokud jde o politiku budov. Pokud jde o novou budovu KAT v Lucemburku, tuto otázku je třeba nadále řešit a obnosy, které budou potřeba, musí být jasně stanoveny a vysvětleny. Dále bezpečnost říká zde v parlamentu. Z dobrých důvodů se generální tajemník snaží a zpřísnit bezpečnost a mít k tomu také více prostředků k dispozici. Já ale chci poukázat na to, že zde dochází ke konfliktu různých cílů. Za prvé, zajistit bezpečnost na jedné straně, ale na druhé straně udržet parlament otevřený pro návštěvníky. Není možné soustředit se pouze na bezpečnost, protože poté by došlo tedy ke konfliktu těchto různých cílů. A dále k informační a komunikační strategii. A existuje zde snaha a mít k dispozici další prostředky. A jedná se o navýšení o 5 milionů v návrhu. Já si myslím, že to je také přehnané. Už v minulých letech bylo poskytnuto mnoho dalších prostředků. Já si myslím, že je třeba podívat se na to, k jakému zvyšování došlo v minulých letech a podívat se eh, na to, jak by tomu mělo být eh, v rozpočtu na rok 2011. Dále otázka EMASu a uhlíkové stopy naší instituce. To je velice specifické téma. V posledních letech jsme měli další prostředky na renovaci, na ekologickou renovaci budov a zlepšení energetické bilance a emisí eh, CO2 našich budov. Při minulé schůzi ve Štrasburku jsem měla příležitost podívat se na tepelnou pumpu ve Štrasburku, podívat se na to, co by bylo možné ve Štrasburku udělat. Já si myslím, že by to byla velice dobrá investice, která sice nyní není levná, ale v budoucnosti by nám umožnila ušetřit energii a emitovat méně emisí CO2. To by odpovídalo eh, klimaticko-energetickému eh, programu našeho parlamentu. Z tohoto důvodu považuji tento eh, přístup, tuto ekologickou renovaci, tyto ekologické investice za správné. Chtěla bych zdůraznit, a ještě otázku a podpory pro pracovníky, pokud jde o využívání veřejné dopravy. Já doufám, že se dostaneme ve vyjednávání o něco dále. Já si myslím, že by bylo dobré, aby ve Štrasburku byly k dispozici kola, protože mám tu zkušenost, že ve Štrasburku pracovníci rádi používají kola, aby se dostali do hotelu. Bohužel to není možné, protože je k dispozici málo kol. Já si myslím, že eh, zvýšení počtu kol by bylo dobrým signálem, pokud jde o naši ekologickou politiku. Dále ještě jeden návrh týkající se cestovních nákladů. My vydáváme více peněz na cestovní náklady poslanců než na diety. Já si myslím, že to není přiměřené. Je jasné, že naše práce znamená, že musíme být mobilní, ale otázka je, jestli vždy při cestách po Evropě musíme, nebo uvnitř státu musíme mít business class a také je třeba uvážit otázku emisí CO2 já navrhuji prost, snížit prostředky na cestovní náklady o 3 miliony. Dále, a počet návštěvníků e, ročně e, mělo by zde dojít e, ke zvýšení ze 100 na 120 a k dispozici by mělo být o 5,1 milionu více. Otázka je, jak bude fungovat nové návštěvnické centrum a myslím si, že bychom tedy měli počkat na to, jak toto centrum bude, centrum bude fungovat. Nyní to ještě nevíme. Teprve poté, až budeme vědět, jak bude fungovat, bychom se měli vrátit zpět k tomuto návrhu. A my činit takovýto návrh nyní nepovažuji za správné. Dále návrh týkající se reprezentativních nákladů pro kolegy, a kteří mají určité funkce já si myslím, že pokud tento obnos omezíme na 1,54 milionu, potom to bude stačit. Dále dům evropské historie. Pokud je o koncepční otázky tohoto domu, musím říci, že eh, pokud eh, to, se zde bude jednat o spolupráci s ostatními evropskými muzeji, eh, a pokud zde se bude prezentovat skutečně pluralita evropské historie. Považuji to za velice dobrý projekt. V současné době ale není jasné, jak to bude financováno, kdo to bude financovat, kolik to bude stát a jaké to bude mít dopady na rozpočet. Z tohoto důvodu si myslím, že je třeba počkat nyní na výsledky architektonické studie a poté se teprve rozhodneme, zda budeme schopni nést náklady, anebo zda tyto náklady nést nebudeme moci. Já se domnívám, že musíme být nyní, že se musíme nyní omezovat, pokud jde o takovéto nové projekty. Existují zde určitá rizika. Neví se, jak dopadne rozhodnutí soudního dvora, pokud jde o platy spolupracovníků, pracovníků Evropské unie. Je možné, že zde eh, bude eh, několik milionů, které budeme muset eh, vyplatit, dát k dispozici. A dále k otázce politiky budov. Já jsem dostala mnoho dopisů od postižených. Poukazovali na to, že zde není dostatek systémů pro hluché či slepé nebo jinak postižené osoby. A myslím si, že by bylo dobré, pokud bychom v nejbližší době mohli na tomto něco změnit. Takže já k tomu předložím odpovídající návrhy. Chtěla bych říci, že návrhy, které jsem učinila, určitě budou vést k diskusi. Tyto návrhy znamenají, že náklady budou o 26,5 milionů euro nižší než to, co navrhuje Pyro. A to znamená, že se dostaneme v procentech z rozpočtu také níže. A dostaneme se o zvýšení ne o 6,5%, ale o 5,8%. To považuji za správné. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Helgo. Tak to bylo velice jasné, přesné nastínění situace. Předpokládám, že kolegové dobře pochopili, že naše zpravodajka činí některé důležité poznací návrhy, a to i k celkovému objemu, protože navrhuje o 26 milionů méně, než je původní návrh předsednictva parlamentu. Pokud je o dodatečné prostředky na asistenty, pokud je o využití eh, těch nečekaně, nečekaných prostředků, které jsme dostali od belgického státu, těch 86 milionů, dále pokud je o dopravu a skupiny návštěvníků. Tam eh, také zpravodajka navrhuje určité úspory oproti původnímu návrhu. Eh, naopak eh, navrhuje zlepšit služby, pokud je o uhlíkovou stopu našich budov, také využívání MHD, jízdních kol a tak dále. Myslím si, že Štrasburg proto má vhodné geografické podmínky. Eh, dále, pokud je o přístup pro postižené osoby a ještě některé další změny, žádá také dodatečné informace ohledně eh, bezpečnostní politiky, komunikační politiky a eh, domu evropských dějin. Řada kolegů požádala o slevo. Já nejprve požádám paní Holmajerovou, zda by nám chtěla stručně, poprosím stručně, protože už máme jenom půl hodinku a řada kolegů žádá o slovo. Pokud byste nám mohla říct, jaký je váš první dojem eh, z toho dokumentu Středěnová politika pro nemovitosti, který nám poskytlo předsednictvo, prosím. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Já dnes budu skutečně velice stručná, protože dnes nemáme dostatek času na to, abychom šli do detailu. Nejdříve děkuji eh, Biru předsednictvu za to, že se velice zabývalo tímto tématem a že rychle předalo dokumenty výboru pro rozpočet. Střednědobá a dlouhodobá politika je, se zde zrcadlí velice jasně, tedy do té míry, jak je to dnes možné. Já jsem se účastnila mnoha schůzí pracovní skupiny, která se zabývala přípravou tohoto dokumentu. Já bych chtěla hovořit o několika bodech. Nejprominentnější budova je známá budova KAT v Lucemburku, Konrad Adenauer. Já si myslím, že je to krok správným směrem. Při cestě do Lucemburku jsem se podívala na jednotlivá místa, kde do posud sídlí naši pracovníci. Jsou na různých místech, které jsou špatně propojena a jsou to z části také stalé, staré budovy. A části budov bylo třeba opravit, a což by ale nebylo rentabilní. A snažili jsme se podívat na různé synergie, kterých by bylo zde možné využít, ale tyto synergie jsou problematické. A cílem je, aby prostory, které budou využívány pracovníky, byly co nejlépe přerozděleny, co nejlépe využity. A je jasné, že bude možné získat nějaké nové prostory, aniž by bylo nutné provést novou přestavbu. Takže přehodnocení využití prostoru je, myslím, velice dobrým krokem. Pokud jde konkrétně o budovu Konráda Adenauera, tato budova v budoucnosti bude sídlem různých částí naší administrativy. To znamená, že některé další budovy už nebudou muset být využívány. To znamená zvýšení efektivity. A plán je velice přehledný a ročně aby se mělo ušetřit asi 27 milionů eur. To je tedy efekt, který bude skutečně eh, velký ve střednědobém výhledu. 27 milionů eur ročně a je určitou a, eh, a eh, bude představovat určitou rezervu pro nás a tyto peníze bude možné využít na obnovu, na rekonstrukci některých částí budov a ještě by mělo něco zbýt. Znamená to tedy obrovské, obrovské ušetření. pokud je o rozpočet parlamentu. Další otázka, kterou položila kolegyně Trypelová v souvislosti s asistenty a konkrétně v souvislosti s kancelářemi. A ta druhá tranše 1500 eur by měla obrovské dopady. Já jako poslankyně mám tři asistenty a mám ještě jeden nebo dva praktikanty. A mají společně asi 17 metrů čtverečních a doufají, často v to, že já nebudu v kanceláři, protože poté mohou využívat moje kancelář. A takže máme zde pět lidí na 17,5 metrech. A to je skutečně hodně. Takže je pravda, že potřebujeme více metrů čtverečních. A je třeba, abychom zohledňovali naše spolupracovníky natolik, že řekneme, že musíme vytvořit odpovídající pracovní podmínky pro naše spolupracovníky. Já sdílím svoji kancelář se svými spolupracovníky Eh, lokální asistenti často nemohou přijet do Bruselu, protože zde není dostatek prostoru, ale samozřejmě jejich cesta do Bruselu by tu a tam byla vhodná, protože by to zlepšilo spolupráci. Eh, v poslední době to ale eh, není možné, protože už zde není pro ně vůbec žádné místo. Je někdy těžké nalézt i jenom židly, na které by mohli sedět. Takže já se domnívám, že zde existuje nutnost a proto, abychom se zamysleli nad získáním nových prostorů pro asistenty poslanců. Já nechci nic pompézního, nechci žádné pompézní, eh, luxusní uh, kanceláře. Já nemám sprchu ve své kanceláři, protože sprchu nepotřebuji. Možná, kdybych sprchu měla, tak tam strávím většinu času. Ale něco takového nepotřebujeme. Potřebujeme spíše konferenční prostory. Já jsem slyšela, že se to uh, Eh, jednomu eh, kolegovi stalo, že eh, šel do sprchy ve své kanceláři a pak se nemohl dostat ven a byl tam zavřený asi dvě hodiny. Já si myslím, že potřebujeme více konferenčních prostor ve chvíli, kdy poslanci chtějí hovořit s některými partnery a někdy je to problematické, aby s nimi mohli hovořit ve své kanceláři, kde už sedí několik dalších lidí. Takže je třeba, abychom měli určité prostory na to, kde bychom mohli hovořit eh, s našimi eh, partnery a nemuseli přitom chodit na úplně druhý konec parlamentu. Z tohoto důvodu ale chci poukázat na to, že eh, zde se nejedná o souvislost, se, o sou, že se nejedná o něco, co by souviselo s těma 1500 eur na asistenty. Je zde zkrátka potřeba většího prostoru. A to bude znamenat nárůst nákladů související s budovami. A s budovami, ať už se jedná o těch 85 milionů eur nebo podobný obnos. Je v každém případě nutné o tomto tématu hovořit, protože jsme jasně řekli, že chceme mít střednědobou až dlouhodobou perspektivu budov a takovou tu perspektivu musíme jasně stanovit. A paní Helga Triple hovořila o těch 25 milionech eur a 25,9 e, milionech eur. To jsou takzvané cílené prostředky které měly být původně využity, ale později využity nebyly, protože parlament již budovu splatil. Kdyby parlament čekal do té doby, než belgický stát budovu splatí, a poté bychom čekali do dnes. Jedná se tedy o takzvané cílené prostředky. Já si myslím, že pod bodem 25 bychom se mohli shodnout na určitém kompromisu. Bylo by dobré, aby zde existoval určitý manévrovací prostor při nákupu nových budov. Já si myslím, že to mezi sebou můžeme ještě projednat. Jde zde o určitý manévrovací prostor, který máme u těch 25,9 milionů eur. Je třeba, abychom nebyli tak omezeni, omezeni, jak v současné době jsme při získávání nových budov. A ročně bychom si v budoucnosti tak ušetřili také úroky vyplývající z pronájmu. A musíme pak platit úroky soukromým a finan, poskytovatelům financí. A čímž bychom ušetřili mnoho peněz. Pokud jde o strategii budov, zde se hovoří také o renovaci jednotlivých budov detailně o renovaci, která se plánuje. Dále se zde hovoří o Muzeu evropské historie. K tomu bych řekla, že eh, tato myšlenka eh, se mě velice dotkla. Eh, je to něco, co podle mého názoru je na mezinárodní úrovni velice potřeba. A já si myslím, že a podobné projekty už existují a jsou velice populární. Já se domnívám, že takovýto projekt o evropské historii, o Evropské unii je skutečně dobrá myšlenka. A poslední věc, naše informační centra v jiných zemích. Zde mám specifický požadavek. Já jsem během eh, několika hodin se a podívala na tuto otázku, co bylo, co by mělo být v budoucnosti. Pokud je o informační centra v jednotlivých zemích, já si myslím, že je nutné, aby tato centra byla lokalizována a v centrech měst, nikoli v nějakých bezpečnostních zónách, kam se lidé nedostanou. To není vtip, tak tomu skutečně někde je. Například, kdyby někdo chtěl jít do informačního centra, nejde jenom na některých místech do zavřené eh, ulice, uzavřené ulice, kde je kontrolován, ale zároveň musí mít potvrzení Evropského parlamentu. Takže když nějaký student chce do informačního centra pro referát eh, ve škole, eh, musí být podroben tělesné kontrole, že nemá na sobě žádné zbraně, protože toto informační centrum se nachází u například německého velvyslanectví. Je nutné, aby tyto, tato centra byla reprezentativní, aby byla snadno přístupná, aby byla řádně uspořádána. A tím se také Evropský parlament bude moci prezentovat správným způsobem. Takže a pokud jde o strategii nákupu a kanceláří, a já se domnívám, že je třeba, abychom, si, abychom byli s komisí na stejné úrovni. A je jasné, že Evropská unie, Evropský parlament se musí dobře navenek prezentovat. A z tohoto důvodu vítám snahy předsednictva a komise a kteří se snaží nalézt odpovídající prostory pro informační centra. V Maďarsku už se něco takového podařilo. A já a myslím, že bychom se měli snažit, aby takovéto změny byly provedeny také na jiných místech, aby tak lidé měli přístup k informacím, protože informační centrum eh, není žádné centrum, které by mělo být skryto. Informační centrum má za úkol informovat a je třeba, aby lidé měli přístup k takovémuto centru, aby se mohli zabývat evropskou politikou, protože to je velký problém, že lidé, veřejnost neznají práci Evropského parlamentu a informační centra by jim to měla ale usnadňovat. Takže to bylo pro dnešek. Ještě jedna prozba na paní Trupl. Pokud jde o těch 1500 eur na asistenty. My bychom měli brát svoji vlastní práci vážně. A měli bychom prá- brát vážně ty nové úkoly v rámci Lisabonské smlouvy. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda my jako poslanci můžeme skutečně plnit za současných podmínek a nové úkoly, všechny nové úkoly. My jsme parlamentem, který má mnoho nové práce s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Objem práce skutečně narostl. A buď eh, budeme eh, brát tedy naši práci eh, vážně nebo nikoli a poté nás nikdo jiný nebude brát vážně. Potřebujeme tedy a jasný směr. Možná kolegové a kolegyně ze Zelených by se nad tím měli také zamyslit. Nejde zde o statut nebo prestiž, jde zde o to, abychom mohli provádět svoji práci. A jde o to, abychom měli dobré pracovní podmínky pro provádění práce, kterou zde v parlamentu musíme odvádět. Děkuji paní Triplové, děkuji panu Maňkovi a děkuji eh, dalším. Skutečně a eh, mnohokrát děkuji za velice dobrou spolupráci. Bien, merci. Euh. Děkuji, Moniko. To byla rovněž vyčerpávající prezentace. Já sám musím říct, že problematika sprch to je věc, ve které se nedokáže rozhodnout, protože buď ji nepoužívám, pak je to plitvání penězi, anebo, anebo ji používám, pak je to plitvání vodou. Eh, hovořilo se o tom v té skupině pro nemovitosti, je eh, velice nákladné, abychom zabránili legioneloze, jejímu šíření, tak se musí prostě nechat tec hodně vody, když se třeba jedna, dvě osoby jenom usprchují v celém parlamentu a opravdu je to velice, eh, velice nákladné, takže možná bychom mohli mít jednu sprchu či koupelnu v každém patře, tím bychom Eh, měli více kancelářských prostor. Možná by mohla dát, mohl bychom mohli dát něco, o něco více kolegyně, když tam potřebuje něco na 4-5 lidí, eh, ale skutečně to není pouze taková anekdotická záležitost, eh, nějaká drobná záležitost. Ano, já si myslím, že na používání těch sprch ovšem je těžko slučitelné s, s principem transparentnosti, kterým se musí vést všechna naše práce, musí řídit všechna naše práce. Uh, takže na toto vážné téma si bere slovo pan Vogen. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit eh, o sprchách, eh, i když já se docela rád osprchuji, než jdu večer ven. Eh, chci poděkovat zpravodajce za její zprávu. Rád bych přivítal zprávu ohledně odhadu rozpočtu pro Evropský parlament. Jak řekla zpravodajka, je obtížné v tom dosáhnout vyváženosti. Její zpráva se o to pokouší a určitě zohlednila řadu přání členů rozpočtového výboru. Zejména vítám apel na to, abychom diskutovali o e, Prahu 20%. Myslím si, že je důležité, aby náš výbor tuto věc projednal s předsednictvem parlamentu a a potom jakožto instituce bychom to měli e, projednat i s dalšími institucemi. Myslím si, že nastala chvíle to nějak formalizovat a možná i ustavit pracovní skupinu, která by to umožnila e, bylo by to asi vodnější než ty dosavadní diskuse. Také eh, Vítám to, eh, že se doporučuje drobné navýšení počtu zaměstnanců nad původní návrh. Možná bychom eh, respektive nenavyšovat ty počty, spíše třeba zaměstnance případně převádět z místa na místo. Také tam těch několik tisíc euro pro poslance na další zaměstnance, asistenty, na to jsou různé názory. Možná v tuto chvíli ještě není vhodné těchto 1500 euro eh, navíc pro příští rok eh, akceptovat. Myslím si, že bychom určitě také neměli kupovat žádné další nemovitosti, zvlášť, že budeme muset vybavit eh, kanceláře pro další, pro další poslance do budoucna. Eh, myslím si, že eh, v té zprávě tedy se hovoří o tom eh, o globálním navýšení těch 6,5 navrhovaných původně je rozhodně příliš vysokých. Měli bychom chtít snížit toto číslo, žádat úspory. Já tedy vítám návrhy zpravodajky. Těch 6,5 zpravodajka snižuje na 4,8 Já si myslím, že bychom měli ještě hledat další úspory a možná ještě i toto číslo dále snížit, bude-li to možné. Jedním příkladem, jak to dosáhnout, by byl nový systém řízení znalostí. E, potom náš výbor volá už dlouho. E, šlo by o racionalizaci veškerých informačních zdrojů, které jsou k dispozici pro poslance. Myslím si, že touto cestou bychom dokázali jednak e, zlepšit informační podklady pro poslance, ale zároveň i dosáhnout určitých úspor. To je, myslím, dobrý příklad právě, jak dosáhnout úspor. Dále se volá po dalším financování pro takzvané držitele Ehm, funkcí. Já nevím přesně, co se tím termínem myslí, dokonce ani nevím, o jaké držitele funkcí se jedná. Myslím si, že rozhodně není vhodný okamžik vystupovat s takovýmto návrhem. Myslím si, že jakožto výbor eh, bychom v tomto měli postupovat naprosto jasně, jednoznačně a určitě nechtít žádné peníze navíc pro nějaké držitele funkcí. Dále eh, hovořilo se tady o eh, výdajích poslanců, to je samozřejmě kontroverzní téma ale e, celkově tam teď celá řada témat, o kterých i kolegové hovořili nebo budou hovořit, ale celkově tu zprávu vítám a tím bych zatím skončil. Děkuji, drahý kolego, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád stručně vyjádřil k té horní hranici 20%, kterou jsme si sami stanovili a neměli bychom ji příliš překračovat. Jsem proto, aby když se podíváme na rozpočet parlamentu, abychom eh, se nějak neomezovali, pokud je o pracovní činnost a základní pravomoci našeho parlamentu. Mezi tyto základní pravomoci patří věnovat se legislativní tvorbě a zprávě rozpočtu. Já souhlasím s paní Holmajerovou a já si myslím, že pokud si neuvědomíme důležitost naší práce, potom nás nikdo nebude brát vážně. Pokud jde o ten příspěvek na asistenty, nyní je dobré Existuje dobré zdůvodnění tohoto příspěvku, především v důsledku zvýšeného objemu práce. V budoucnosti bychom měli větší problémy zdůvodnit takovéto navýšení. Já bych chtěla poukázat na čtyři body které vycházejí z této základní teorie. Já se domnívám. Ich weiß beispielsweise nicht. A rovněž se domnívám, že nejsem si úplně jistý nebo nevím, proč tímto způsobem, proč bychom měli poskytnout eh, v podstatě my jakožto výbor pro rozpočtovou, pro rozpočet, proč bychom se měli zabývá touto záležitostí, protože my jsme, my jsme zamítli tuto záležitost. Nechtěli jsme, aby parlament eh, měl takový imič toho, že postupuje, že se zabývá těmito záležitostmi. Když se podíváme na legislativní činnost, naším úkolem není udělovat nějaké ceny za filmy a tak dále různé ceny pro novináře, Dům evropských dějin a tak dále. Samozřejmě, že v Evropě máme různá muzea, která se zabývají konceptem evropských dějin. Pokud bychom zřídili ovšem toto muzeum, Evropské muzeum, znamenalo by to deset dalších pracovních míst a to vůbec Eh, jsem se ještě nezmínil o nějakých dalších provozních nákladech. Nesmíme zapomínat ani na politiku budov. Pamatuji si tu příšernou diskuzi, kterou jsme vedli s místopředsedou odpovědným za budovy Evropského parlamentu. Analýzy trhu, které předložil, naznačují zvyšující potřebu těchto kancelářských prostor, především v čtvrti evropské, evropských institucí. Když se podíváme na tuto evropskou čtvrť, například konkrétně ulice Beliard, přímo oproti budově Trév 1 jsou rozsáhlé kancelářské prostory. Nevím, na základě kterých analýz kolega postupoval všem já osobně. Vím o tom, že v této naší čtvrti pro evropské instituce máme více prostor, než které potřebujeme. Já si myslím, že když budeme postupovat touto politikou pro nájmu, tak je to opravdu velice obtížné odůvodnit tuto politiku. Jsou to veliké závazky v oblasti rozpočtových prostředků a zároveň to znamená jakousi pomalou potřebu navyšování těchto dalších prostředků. Proto si myslím, že by bylo dobré zhodnotit ještě jednou možnosti úspor. Možnosti úspor, které by nás přiblížily k té magické hranici 20%. Děkuji. Děkuji, eh, pane kolego. Není pan Fernanš. Děkuji, pane předsedo. Eh, opět máme eh, eh, administrativu, která žádá více, než kolik jsou prokázané potřeby. Ovšem, nyní po této provokativní poznámce se zaměřme na ta důležitá témata. Otázka 20% už je nyní zastarala. Tento limit, který jsme si, tato hranice, kterou jsme si sami nastavili ve výši 20%, znamená, že bychom do toho všem nezahrnuli statut europoslance, nemovitosti, rozšíření. Čili tento strop, který jsme se nastavili, byl překonán, jakmile o něm bylo rozhodnuto. A po posledním rozšíření, po přijetí statutu europoslance, po jeho vstupu v platnost a v okamžiku pořizování nových budov, vlastně dochází k překročení, k překonání eh, této hranice. Pokud bychom chtěli nastavit, eh, respektive pokud bychom si přáli uchovat eh, jakýkoliv limit, musíme si je nadefinovat, v jaké výše by se to pohybovalo a musíme mít jistotu o tom, že budeme mít dostatek prostředků na provádění všech potřebných návrhů. Pokud o výdaje, tam jde vlastně o minimální objem prostředků, které umožní parlamentu přežít. Předsednictvo a administrativa parlamentu se tomu věnovali. Místo těch mýtických 20 by bylo dobré vědět, jakou minimální částku přesně parlament potřebuje a pak, pak bychom se mohli stanovit priority pro politické kroky. Pokud je o politiku nemovitostí, jak je uvedeno v dokumentu, který dnes projednáváme, tak ta politika je realistická, měli bychom ji podpořit a měla by být zahrnuta do stálých nákladů. To by nám potom pomohlo ve výkonu naší práce. Mohli bychom také podpořit vyrovnaný rozpočet, kde každá výdajová položka je řádně odůvodněna. To je součástí úkolu předsednictva, které eh, tuto roli eh, plní. Já bych rád poděkoval zpravodajce za její práci, ale zároveň eh, bych rád uvedl, že s některými jejími návrhy nesouhlasíme. Například nemůžeme akceptovat to, že rozpočtové výbory by mohly změnit také statut europoslance. Byla přijata určitá pravidla v rámci minulého funkčního období parlamentu, například pro Eh, cesty a není možné to měnit nějakými rozpočtovými ustanoveními. Všechno, co se týká cest, eh, bylo zapracováno do těchto pravidel, která již byla přijata. Eh, nemůžeme povolovat takovému snadému populismu a říct si, ušetříme tady 3 miliony eur na cestách poslanců a budeme se tím chlubit veřejnosti. Pokud bychom se rozhodli, že chceme otevřít otázku statutu europoslance, dobrá, ale potom bychom to měli otevřeně říci a pojmout to formou celoparlamentní diskuse. a měli bychom se pokusit dobrat se pravidel eh, pro cesty, pro cestovné v rámci statutu europoslance. Měli bychom zcela eh, jasně vědět, co děláme, protože eh, jinak není možné ušetřit 3 miliony na, na cestách poslanců. Museli bychom jedině změnit pravidla a jasně se rozhodnout, která pravidla budeme měnit. Měli bychom také zvážit, jaké úspory jsou možné a jakou změnu pravidel by se to tedy žádalo. Pokud vezmu své cesty z Portugalska, moje uhlíková stopa bude určitě větší než u poslance, který příští z menší vzdálenosti. Musíme tedy dávat velký pozor. Ehm, neměli bychom nahrávat euroskeptikům nebo jim podléhat, že je snadné používat demagogické a populistické argumenty na úkor eh, evropského rozpočtu. Eh, můžeme také eh, vzít celkou částku, rozdělit to počtem poslanců a říct si veřejnosti, že tolik a tolik stojí jeden europoslanec, aniž bychom hovořili o tom podstatném, tedy naší práci, jejich výsledcích, naší legislativní činnosti která přeci zůstává naší prioritou. Domníváme se, že e, potřebujeme adekvátní prostředky pro výkon naší hlavní činnosti. E, e, administrativa něco navrhuje, ale my, když se týká, to můžeme případně odmítnout. Pokud jde Pokud je o tu částku, my jsme učinili určitou, určitý závazek a my musíme vycházet z principu dobré víry. Je, je to o těch 1500 eur měsíčně navíc. Všem e, učinili jsme určitý závazek. E, poslanci mají mít právo na více asistentů. Tyto peníze nejdou poslancům do kapsy. Jsou to peníze, některé jim umožní, e, neříkám důstojně, ale řekněme prostě adekvátně vykonávat legislativní činnost co nejlepším možným způsobem. Čili má tady být možnost mít o asistenta navíc, ale abychom nadměrně nezatěžovali rozpočet, tak eh, jsme počítali z 15 v jednom roce a z 15 v dalším roce. Čili vlastně se tady znovu dotýkáme určitého závazku, který jsme přijali, protože jsme řekli, že potřebujeme o asistenta navíc. Eh, akceptovali jsme tu částku 1500. Eh, teď, pokud už nemáme, pokud už nepotřebujeme toho asistenta, tak eh, to mění situaci. Buď to zamítneme těch 15, které už byly vyčleněny, abychom tedy zachovali koherentnost celého postupu a tím pádem bychom změnili eh, naše stanovisko, anebo bychom to přijali a eh, dostali závazkům, které jsme přijali. Také jsme přečte závazky ohledně Domu evropských dějin. Parlament tady dal určitý slib. Já si myslím, že jakmile učiníme nějaké sliby, závazky, tak jim potom musíme dostat, musíme je respektovat, dodržet. Což neznamená, že bychom byli proti je myšlence úspor. Samozřejmě, že ne. A je možné úspor dosahovat. Je tady třeba identifikovat přesně stále výdaje, pokud chceme vyrovnaný rozpočet, to znamená, že všechny výdaje musí být odůvodněné a pokud je o e, proměnlivé náklady, musíme mít analýzu nákladů a výnosů pro každý výdaj. E, děkuji, pan kolego, už se dobíráme konce naší dnešní práce. Mám tady ještě dvě žádosti o slovo. Navrhuji paní Wortmanové a další kolegyně, aby si vzali každá slovo na jednu minutu, protože potom už nás opustí tlumočníci. Paní Wortman, prosím. Děkuji. Já jenom stručně k těm cestovním nákladům. Já si myslím, že se zde nejedná o populismus nebo euroskepticismus. O tom zde hovořit nemůžeme. Já jsem z Rakouska, ze Stra- Salzburku. A jestli zaplatíme za cestu 600 nebo 700 <clears throat> euro nebo ehm, mnohem více, o to zde nejde. Mně osobně je jedno, jestli dostanu kávu v papírovém kelímku nebo v, ve skutečném hrníčku. Já si myslím, že na to paní Trupl chtěla poukázat. Já jsem ale nechápala úplně tu souvislost týkající se emisí CO2. Možná byste nám tyto informace mohla dát později k dispozici. Merci. Děkuji. Je pravda, že přece jenom u nákladů na dopravu je něco trošku překvapivého. Totiž, že jsme přešli na eh, z paušálního systému na systém reálných výkladů. Ten eh, paušální systém, systém paušálu tedy byl štědrý, byl velkorysý. Eh, v minulém funkčním období z toho poslanci těšili a přitom nakonec ten systém reálných výdajů, jejich prokazování je nakonec dražší, tak to je zvláštní. Paní Andrásen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala zpravodajce za velice jasnou prezentaci a byla jsem přítomna zasedání předsednictva. Ráda bych zareagovala na pana Fernandeše. Domnívám se, že je možné dosahovat úspor a služební řád je neustále revidován, aktualizován. Ehm, současná analýza nákladů na Eh, cestovních výdajů tedy a cestovních výdajů u poslanců eh, skutečně dává vzniknout eh, jaksi představě, že nový statut je, nový služební řád je dražší než ten starý. Ráda bych také řekla, že předsednictvo řeklo, že druhá tranče těch 1500 byla plánovaná už od samého začátku. Takže já si myslím, že tady tak trošku chyběla transparentnost na straně předsednictva, které nám neřeklo, že ta celá úprava rozpočtu bude nakonec 3000, nikoli 1500. Pokud je o to, co říkal pan Fernandeš o eh, vydělení eh, celých výdajů parlamentu eh, počtem poslanců, tím bychom se dostali na 2 miliony na poslance na rok. Já si myslím, že to je relevantní číslo, protože když to srovnáme, ať už je naše práce jakákoliv, když to srovnáme s náklady na jakékoliv poslance v jakékoliv členské zemi, tak jsme vysoce nad kteroukoliv členskou zemí. Ráda bych také zdůraznila jednu věc. Na zasedání předsednictva zaznělo, že toto navýšení by nepředstavovalo eh, zvýšení eh, zátěže pro daňové poplatníky. To mi není jasné, zajímalo by mě, jaké to má vysvětlení. Děkuji mnohokrát, říká předseda. Už je trošku, už jsme trošku překročili 12.30, takže eh, nenavrhnu Helze, aby uzavřela tuto měnu názoru v každém případě. Ano, přece jen, ale tlumočníci nás za chvíli opustí. Eh, mohou, mohou to udělat anglicky. Dobrá, říká předseda. Myslím si, že mluvčí jednotlivých eh, klubů, eh, stěný zpravda a tak dále se vyslovili velice jasně a to nám umožní postoupit s touto věcí. Takže prosím velmi stručně, Helgo. Ano, jenom velmi stručně, jenom bych, eh, jenom bych odpověděla na dotazy, které zazněly, pokud o cestovné a statut europoslance. poslance Eh, co je mým přáním? Jednak eh, jedna věc je to, co říkal pan Fernandeš, že zda bychom museli měnit, nebo že bychom museli měnit eh, pravidla v rámci statutu europoslance. Já si myslím, že to je vlastně diskuse o kodexu chování, mm, etickém kodexu. A nejsem si jistá, zda opravdu, myslím si, že je potřebná um, business class u letů, u dlouhých letů, protože jinak, když doletíte do Číny, Austrálie, tak opravdu jste zničeni, když doletíte biznesem, ale u letů na eh, krátké cesty si myslím, že to, co ten návrh, který tady zazněl, byl sáhodný. Není pokud jde o eh, uhlíkovou stopu, emisní stopu, to byl ten systém, který zavedl náš eh, nový ředitel. Pokud máme, pokud máme více sedadel eh, v třídě ekonomy v letadlech, tak to znamená, že vlastně zaberete méně prostoru. V tom letadle je potom možné umístit více lidí, více pasažérů a tím pádem nakonec se tím omezí i emise CO2. O to tady jde je to vhodné, nejvhodnější ekologicky za to cestovat vlakem, je-li to možné, a pokud ne, eh, tak eh, létat třídou ekonomy a nikoli business. Má to totiž dopad na emise CO2 a proto jdeme touto cestou. A já chci říct si, pane Fernandeši, zcela jasně, že to nejde, proto, že, tady nejde o to, že bychom nahrávali euroskeptikům. Je to mé hluboké přesvědčení. Když hovoříme o politice klimatických změn a přejeme si v Evropské unii o 30 eh, snížit emise do roku 2020 nebo 30, tak k tomu musíme i my sami, poslanci, nějak přispět. Nemůžeme eh, ostatnímu světu něco diktovat, eh, diktovat změnu životního, stolu a, životního stylu a sami si dělat, co chceme. Já si myslím, že jedině tak budeme věrně evropskému projektu a pokud všude, kde můžeme, budeme omezovat svoji vlastní uhlíkovou stopu. Dále za těch 1500 eur. Myslím si, že eh, i když tady od roku 2011 by tam mělo být těch 3000, tak eh, není možné eh, řádně zaplatit asistenta z 3000 se všemi těmi náklady proto také ten argument, který zde zazněl, pro mne není přesvědči, přesvědčivý, že by tato cifra znamenala no, dalšího asistenta. Paní Homerová říkala, že eh, není propojení mezi asistentem navíc a politikou nemovitosti. Tento argument nechápu. Ona říká, že teď eh, už nemáme dost prostor eh, pro všechny zaměstnance, pro všechny asistenty a tak dále a eh, teď bychom zvýšili jejich počet. Já si myslím, že to není dobrá situace, potřebujeme o tom jasnou otevřenou diskusi. A poslední věc, která se týkala eh, ceny lux, kinematografické ceny, tady se mé můj názor se liší od názoru pana Gajera. Já si myslím, že tady jde o komunikaci. A Evropské filmy jsou titulkovány eh, v 23 úředních jazycích Unie, je to součást naší multikulturní politiky.